Ladies and gentlemen, good morning. Dámy a pánové, dobré ráno. Prosím, posaďte se. Paní Valero má na starosti první bod našeho dnešního pořadu jednání, takže můžeme začít. Paní Valero je přímo v sále. Dobré dopoledne tedy všem a začneme. Čeká nás workshop, který koordinátorem s inicioval a paní Valero se toho ujme. Jde o naplňování systému kontroly vývozu zbraní v Evropské unii a já velice ráda mezi námi vítám paní Sibyl Bauer, paní doktorku. Je to expertka, vědkyně v ve velmi dobře známém institutu CEPRE. Téma známe velmi dobře. Už jsme měli možnost jej projednat několikrát na několika zasedáních. Měli jsme zde i informaci vysoké představitelky na toto téma a v tuto chvíli již dávám slovo paní doktorce Bauer. Prosím, máte slovo. Já děkuji paní předsedkyně za vaše vřelé uvítání. Já rovněž také děkuji výboru za to, že mě pozval na tento workshop, že zde mohu odprezentovat eh, systém kontroly vývozu zbraní na workshopu Evropského parlamentu. Musím říct, že Evropský parlament se už po desetiletí velice angažuje už od 90. let této debaty je to v této instituci, v Evropském parlamentu, kde jsem se poprvé účastnila před 20 lety vlastně, v listopadu před 20 lety, v roce 1997 eh, jednání na toto téma. A od té doby se tomuto tématu věnuji. Nikdy mě to nezačalo nudit, protože je to velice relevantní téma a jsem ráda, že Evropský parlament se ujal tak angažované role v této věci. Než začnu, tak bych ráda řekla dvě věty k instituce, které asi jej znáte. Je to institut, který má sídlo ve Stockholmu a připomenu, že byl založen v roce 66. Tehdy jsme oslavovali 150 let míru ve Švédsku. Tehdy tento institut založil švédský parlament, takže samozřejmě jsme nestranickou organizací a máme poskytovat nezaujaté eh, informace ohledně zbraní a odzbrojování. Původně jsme se měli věnovat hlavně eh, odzbrojování ve Švédsku. Tehdy eh, velvyslankyně švédská v Ženevě se zasadila o to, aby eh, existoval institut, který bude poskytovat nezaujaté, nezávislé informace pro další debaty na úrovni politické. A to je tedy náš mandát. Znáte etický kodex vývozu zbraní, znáte i další dokumenty z roku 2008, jenom to schrnu, myslím, že je vždycky dobré se to schrnout. Existuje pět prvků eh, této společné pozice. Máme zde osm kritérií a příručku pro uživatele, která se zabývá naplňováním tohoto předpisu. Existují mechanismy výměny informací mezi členskými státy, rovněž také existují mechanismy konzultací, které se předvídají. Existuje systém výkaznictví vůči veřejnosti a existuje i seznam vojenského zařízení. To všechno známe. Je to ale 20 let. A tehdy to bylo něco, co se nedalo brát jako samozřejmost. Byla to revoluční novinka, která se objevila tehdy. A obvykle hovoříme o vývozu zbraní EU ale oblast působnosti pozice je vlastně širší než toto, protože hovoří o eh, různých eh, formách zprostředkování, o různých formách dopravy, technologií, včetně nehmotných technologií, jako je software. Takže je to opravdu velice široký záběr, který má tento dokument. A když se podíváte na ta fakta, pokud jde o Eh, evropské přispění k, k obchodu se zbraněmi, tak my máme svá čísla v našem institutu. Pět největších vývozců, kteří mají asi 20% za posledních pět let, patří mezi členské státy EU. To znamená, že eh, je zde určitě velice důležitý přístup EU k regulaci tohoto tématu v mezinárodním kontextu. A já ještě schrnu těch pět v EU, Francie, Německo, Spojené království, Španělsko a Itálie a pochopitelně další země se také účastní výroby a vývozu zbraní. To je zřejmé. Tedy začneme úvodem naplňováním systému kontroly vývozu zbraní. U každého tématu vždycky stručně schrnu stávající situaci a potom nabídnu různé možnosti, jak by šlo eh, stávající situaci ještě dále vylepšit. Je to společná pozice EU, takže platí, že zde máme 28 různých systémů plnění v různých členských státech a samozřejmě, když se podíváme na belgický systém, tak, tak tam jich máte hned 30 dohromady v EU. Jednotlivé vlády a parlamenty sehrávají různé role. U někdy je to ministerstvo zahraničí, někde ministerstvo hospodářství, jinde je to nezávislý útvar pro povolování, eh, pak jsou konzultační orgány. Každý systém má svůj eh, vlastní eh, systém hierarchie, jsou různé. Pravomoci týkající se odebírání a udělování licencí, vždycky se to odvíjelo od kontextu arabská jara, kdy se řada členských států uvědomila, že mm, některé licence bude potřeba, co se týče vývozu, odebrat, aby zbraně neopustily území daného členského státu. Pak jsou různé rozdíly, co se týče výkladu jednotlivých kritérií. Někdy se hodně hovoří o kritériu číslo 8, co se týče vývoje zbraní. To je velice důležitá debata, která v tuto chvíli probíhá. Rovněž také v kontextu eh, smlouvy o obchodu se zbraněmi. V tomto kontextu proběhlo neformální jednání v Ženevě eh, minulý pátek a předseda z Finska hovořil o této smlouvě v souvislosti s eh, cíly udržitelného rozvoje. Takže celé odpoledne jsme jednali o vazbě mezi bezpečností a rozvojem a rolí této smlouvy. Hovořili jsme tady zvláště o kritérii číslo 8 v evropském kontextu. Pak je zde uživatelská příručka, kterou jste už si zřejmě prostudovali. Je to velice dobrý nástroj, protože původně jsme měli jenom těch osm kritérií. To je dobrý začátek, ale existuje řada různých výkladů k těmto kritériím, takže když máme příručku, tak jsme se byli schopni shodnout trochu na tom, jakým způsobem provádět výklad a jaké zdroje lze používat, pokud jde o výklad jednotlivých kritérií. Také máme spoustu informací, které se sdílejí v kontextu evropské pozice a členských států ohledně licencí, které nebyly uděleny. To je něco, co fungovalo od začátku, ale pokud jde o informace o e, licencích, které už byly vydány, tak tam se sdílení informací e, realizuje poněkud omezení, takže existo, e, proběhlo jakési jednání u kulatého stolu, ale většinou je to hlavně výroční zpráva, která poskytuje nejvíce informací, ale ta poskytuje informaci až příliš pozdě, takže to má svá omezení. V tuto chvíli došlo ke zlepšení systému informačních technologií pro sdílení informací, kdy se to bývalo tak, že se fyzicky na CD posílaly informace a od té doby jsme se posunuli o hodně dál a v tuto chvíli již máme systém informačních technologií, který funguje v reálném čase. Tedy, pokud jde o možnosti posílení systému naplňování společné pozice EU, jedna z možností je podniknout něco, co už e, proběhlo a podle mého docela úspěšně. A jde o um, systém peer review eh, na, nařízení členské státy, všechny členské státy, případně jenom nějaká skupina členských států se sejde v nějakém hlavním městě a projde si jednotlivé aspekty naplňování nařízení a srovnává podrobně, jak v jednotlivých státech dochází k naplňování tohoto nařízení. Takže to je opravdu uh, přeskum uh, ostatními. V tomto kontextu lze také sledovat metody, jak uplatňovat jednotlivá kritéria. My jsme před několika lety v našem instituci podnikli takovou studii, vybrali jsme jednu zemi a prošli jsme se, jakým způsobem se uplatňují ta kritéria. Když třeba vyhodnotíte lidskou právní situaci v dané zemi, tak eh, jaké odpovědi lze očekávat v takové zemi, jaké odpovědi lze očekávat od ministerstva zahraničních věcí v takové zemi. A zjistili jsme, že i zde dochází k velkým nesrovnalostem a, do, a dovodili jsme tedy, že ne každá země má stejnou metodiku. Některá hodnocení v některých zemích představovala několik věd a jinde jsme do, dostali opravdu obsáhlé hodnocení. Už jsem říkala, že existuje jednání kolem eh, kulatého stolu, kde máme různé mm, eh, hosty z země, do nich se zbraně dovážejí a tam se eh, tato záležitost probere ještě podrobněji. Další nástroj, který jsme již dlouho projednávali, je soubor nástrojů následného hodnocení. To jsme projednali v roce 2004, když se tehdy zrušilo embargo na Libii. Byl to vynikající nástroj, ale bohužel se příliš zamotal do zrušení embarga na Čínu. Takže by bylo dobré, kdyby se toto téma opět projednalo, protože máme za to, že by bylo dobré projít eh, Eh, vystavené licence a, a bylo by dobré eh, projednávat tyto záležitosti eh, pravidelně s tím, že by se do toho vždycky zapojil příslušný členský stát, ať už by to bylo tedy pro období po embargu, či by to bylo eh, řešeno v rámci pravidelných intervalů. Já se domnívám, že to by byl velký krok ku předu. Pak jsou zde informace, které se členské státy mohou vyměňovat, pokud jde o certifikáty pro konečné uživatele, pokud jde o výměnu informací, pokud jde o zprostředkovatelské společnosti, které se třeba zapojily do nějaké trestné činnosti a pak bychom měli jednat o pozastavených či odebraných licencích. Další dvě možnosti, které se nám zde skýtají, které chceme eh, navrhnout pro posílení společné pozice, a to je zřejmě zajímavé i pro Evropský parlament, který se o to velice zasazuje, co se týče lidskoprávní situace. Je to právě formulace eh, ve společné pozici, kterou by šlo posílit. V tuto chvíli se zde říká hodnocení lidskoprávní situace, ale vždycky je určitý tlak mezi jednotlivými eh, státy, které preferují funkční systém ochrany eh, lidských práv a které eh, preferují systém založený na dodržování určitých principů. Tedy ten způsob vyhodnocování je různý, zvláště pokud je o země, kam se vyváží a členské státy k tomu zaujímají různá stanoviska. Poslední bod, ten se týká právě příručky, je to dokument PDF a já se domnívám, že v dnešní době by to mohlo být mnohem uživatelsky přívětivější, interaktivnější, spíš než PDF. Tak, aby tento dokument šlo používat jako odpovídající zdroje. Teď přejdeme k výkaznictví a k těmto povinnostem. Máme etický kodex, který se hrál zásadní roli – při zlepšování dostupnosti informací o vývozu zbraní. A já bych jen připomněla všem, těm, kteří viděli první zprávu o naplňování etického kodexu v roce 99, tehdy to byla jedna stránka a to byl velký úspěch. A finské předsednictví se velice zasadilo o to, aby tato stránka byla zveřejněna. V tuto chvíli máme několika, stránk, několika set stránkovou zprávu, takže jsme se opět posunuli dál, ale myslím si, že stále ještě by bylo co zlepšovat. A tento graf na této průsvědce nám ukazuje, že jsme nedosáhli 100% účasti všech členských států, co se týče úplného podání. Úplné podání, to znamená vše nejenom ohledně licencí, ale také ohledně skutečného dodání zbraní. A zde existují různé důvody, proč k tomu nedošlo. Měli bychom to prostudovat. Někdy jsou tam otázky tajemství, někdy uh, politika, někdy systém, někdy informační technologie, které nejsou k dispozici tak, aby ta podání byla dostatečně úplná. Samozřejmě záleží, jaké experty v oblasti IT členské státy využívají, ale myslím si, že to je oblast hodná další pozornosti. V tuto chvíli ještě pohovořím o povinnostech týkající se výkaznictví. Když se podíváte na počet členských států, které předkládají úplná podání, tak zde Mm, hovořím o 21 z 28 členských států a problém i u velkých států, jako Německo, Francie a Spojené království, spočívá v tom, že nejsou schopny poskytnout rozlišené informace týkající se vývozu a země, které tyto informace podávají, jako je třeba Švédsko, ale i další, tak ti získávají informace od těch výrobců, od soukromých subjektů, které ti, ti poskyt, dují informace na základě licencí, které dostanou. Navíc eh, dostávají informace od celních orgánů, ale někdy členské státy zjistí, že je velmi obtížné spolupracovat s celní zprávou. A já si myslím, že i když to vypadá jako velice technický problém, tak zde je třeba do toho zapracovat více priorit v oblasti politiky a spolupracovat i se Světovou celní organizací. Ta by mohla na pomoci posílit eh, snahu celní zprávy, aby byly tato podání dostatečně sladěna. Eh, nejdůležitější data jsou data týkající se licencí. Proč potom bychom potřebovali vlastně data ohledně vývozu? Proto, že jednak dochází k volnému eh, uvolnění licencí, kde vlastně ani nevíte, o jaký objem se jedná, jaký objem se odsouhlasil v rámci udělení dané licence. Důležitým prvkem je také načasování zprávy. A všichni víme, že zpráva eh, je vypracována většinou docela pozdě, většinou rok poté, co se ty zbraně vůbec vyvezou. Takže mezi rozhodnutím na politické úrovni a skutečným dodáním je zde opravdu ohromná časová propast. Navíc ještě, kdy se ty informace dostanou na úroveň parlamentu, to je zase další prodlení. Dostáváme se k těm možnostem, jak zlepšit celkovou situaci. V prvé řadě můžeme podniknout řadu kroků k tomu, abychom podpořili členské státy v tom, aby podávali úplná podání pro účely výroční zprávy. Částečně bychom si mohli vyměnit informace o tom, jakým způsobem jsou čísla schromažďována, vytvářena na úrovni členských států, to by šlo sdílet a z technického hlediska by se mohly státy od sebe poučit. Potom bychom mohli hovořit o tom, jak tuto problematiku dostat na vyšší úroveň, spolupracovat se světovou celní organizací, vytvořit určitý kodex, jak by to mělo probíhat a o to se dále opřít v rámci spolupráce s celní zprávou aby tyto zprávy eh, dorazily dostatečně včas. Zde bychom mohli zkrátit lhůty pro podání z hlediska členských států, ale mohli bychom také udělat to, co udělali některé členské státy, a to je více výročních zpráv. Některé členské státy totiž mají měsíční zprávy, jako Nizozemsko, některé mají půlroční, donedávna to bylo Německo, je to lepší než eh, mechanismus spočívající na zpracovávání výročních zpráv v tom ročním intervalu. Společná pozice EU dosáhla také toho, že poprvé zde máme národní normy výkaznictví. To je novinka. Všechny členské státy musí vypracovávat eh, výroční zprávu a zde vidíte na tomto grafu procento, jak se to procento docela výrazně zvyšuje. Ale je to stále jenom tři čtvrtiny. Tři čtvrtiny členských států vypracovávají výroční zprávu k vývozu zbraní. A jeden z důvodů, proč je důležité doplnit národní zprávu a nevypracovávat jenom tu evropskou, je v tom, že vlády jsou odpovědné svým národním parlamentům a národní parlament potřebuje detailní informace, aby provedl vyhodnocení toho, na jaké úrovni a jak probíhají politická rozhodnutí. A proč je to důležité? Důležité je to proto, že samozřejmě vývoz zbraní je uh, jak se v centru různých eh, zvlášť eh, zájemně se střetávajících politik. Ministerstvo zahraničí, boj proti terorismu, výroba zbraní a další oblasti, které do toho vstupují. Také zde existují argumenty týkající se lidskoprávní situace, týkající se rozvoje a ne vždycky všechny tyto zájmy jdou stejným směrem. Takže každá vláda, každý stát si musí zvážit jednotlivé argumenty a musí provést vyhodnocení rizika a trochu předvídat budoucnost. Nikdo neví přesně, jak bude eh, dále probíhat situace v zemi, kam se zbraně dovážejí. Takže i tohle bych se mělo promítnout do dokumentů, které se vypracovávají na úrovni národních vlád. A musím také říci, že někdy se předpokládá, že obrana a bezpečnost a tento zájem by měl jít pro Eh, více zbraní spíše než pro omezení vývozu zbraní. A musím říct, že to není vždycky pravda. A jeden z důvodů, proč těch osm kritérií bylo vlastně v roce 1991 1992 přijato, bylo to, že jsme si uvědomili, že zbraně, které se někam dovezou, mohou být použity proti vlastnímu vojsku, vojsku vývozce, takže je zde určitě hledisko bezpečnosti a obrany, které vstupuje do debaty o vývozu zbraní. Další průsvědka nám ukazuje, jak vypadá situace, co se týče načasování předložení zprávy, ale vidíme zde i časovou propast, o které jsem hovořila předtím, co se týče dostupnosti informací posláze. A vidíme zde, že ta prodleva je zde zcela zřejmá co se týče rozhodnutí a zjištění informací a předložení informací Národnímu parlamentu. Dochází zde k jasnému prodlení. A nyní přejdu k otázce možnosti posílení transparentnosti a přeskumu na úrovni parlamentu. Některé ty body nebudu procházet úplně podrobně, protože už jsem o nich částečně hovořila předtím. Důležité je do značné míry, že řada informací, a to i tam, kde je zpráva docela obsáhlá, vám neumožní provést náležité vyhodnocení, naplňování a uplatňování kritérií. A to si myslím, že je velice důležité. Na to se často zapomíná. Často státy ty informace zapracují do zprávy, ale jsou to pouze ty informace, které mají k dispozici, což nutně neznamená, že jsou to ty informace, které veřejnost a parlament potřebuje k tomu, aby si mohli zodpovědět ty nejdůležitější otázky. Já bych tady navrhla, že by to mělo být přesně obráceně. Mělo by se říci, tohle je otázka, na kterou je třeba odpovědět a tohle je informace, kterou potřebuji k tomu, aby mohla být zodpovězena otázka. Takže často se soustředíme na tyto zprávy s tím, že do popředí vstupuje hlavně otázka licencí. Je dobré mít statistiku, je to dobré, potom se tím zabývá tisk. Ale pokud jde o hodnotu té licence a finanční objem a objem pro danou zemi, tak nevidíte úplně v tom, zda eh, to přispělo nějak porušování lidských práv. Záleží vždycky na typu zbraní, někdy záleží na objemu zbraní a někdy záleží hlavně na tom konečném použití zbraní. A za poslední desetiletí jsme se vždycky soustředili hlavně na tom, jestli objem jde nahoru či nikoli, ale z nějakého důvodu ta diskuze se úplně nesoustředila na ty nejdůležitější a nejpalčivější otázky. Tedy to, co by se mohlo změnit ve zprávách z hlediska transparentnosti, a tím nemyslím jenom evropskou úroveň, ale i národní úroveň, by bylo to, že bychom se soustředili na typ zbraní a na konečného příjemce a na dopad, který uh, takový vývoz má z hlediska našich nastavených kritérií. Pár slov k roli národních parlamentů. Když srovnáme národní parlamenty v 28 členských zemích, tak si uvědomíme, že zde existují jasné rozdíly. Některé parlamenty se od tuto otázku zajímají velice, jiné skoro vůbec. Některé, jako třeba ve Švédsku, mají svůj vlastní výbor, který obdrží informace ohledně vývozu zbraní dokonce předem, ještě předtím, než je rozhodnuto. Potom jsou jiné parlamenty, jako je Spojené království, které dostanou informace až poté, co bylo učiněno rozhodnutí. Potom ale aktivně to rozhodnutí prostudují. A pak jsou další země, jako Nizozemsko nebo Německo, kde v posledních letech proběhly kroky k tomu, aby informace byly parlamentu dodávány co nejdříve. A u těch největších obchodů v Německu a v Nizozemsku parlament dostane informace o plánovaném vývozu v eh, horizontu týdnů. Ale někdy je to měsíce a někdy rok takže skutečně v posledních letech bylo podniknuto mnoho, jenom, nejenom co se týče kvality poskytovaných informací, ale také pokud jde o posílení role národních parlamentů. So with regard to what is being done in... Tak a nyní se podíváme na to, jak to vypadá na straně Evropského parlamentu. Myslím si, že jisté je prostor pro další zlepšování této zprávy, vykazování, jednak změna, vůbec kompletování dostupných informací, včetně informací které se týkají typu těchto jednotlivých částí produktů detailně, dále je to koncový uživatel, šlo to k nějakým vojenským složkám, policii nebo nějaký industriální příjemce, pokud jde o jednotlivé komponenty. Toto je pro nás nesmírně důležitá část informací, mnoha důležitější než objemy. A dále jsou to takzvané citlivější transakce, než mít informace úplně o všem, tak samozřejmě je potom možná lepší se podívat na kontroverznější oblasti a poskytnout další podrobnosti, detaily jednotlivých transakcí. Dále je to možnost nějakým způsobem vylepšit příručku, potom ty samotné zprávy, aby to nebyly PDF formáty, aby to bylo přívětivější, aby to nebyly databáze, ze kterých je obtížné získávat tyto informace. Čili na straně IT můžeme udělat ještě veliký kus práce. A jedna z věcí, která mě občas překvapí, je, že i když v oblasti obraného průmyslu máme hodně spolupráce v Evropě, že dochází k tomu, že se komponenty poskytují v rámci celé Evropské unie, zařízení, které se vyváží a tak dále a tak dále, tak informace nebo výměna informací mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, pokud jde o kontrolu vývozu zbraní, tak ta je to omezené, čili v této oblasti výměny informací mezi jednotlivými parlamenty a národním, národními a Evropským parlamentem. Tam skutečně je ještě prostor k zlepšování. A nyní v neposlední řadě ještě několik bodů ohledně využívané institucionální základny či rámce, jakým způsobem to můžeme vylepšit. Jednak jsou to politiky pro kontrolu koncového užívání a zároveň koncový uživatel a zároveň logistiky. Členské státy samozřejmě nemají své zastoupení úplně všude, proto je obtížné kontaktovat nějakou ambasádu v zahraničí a říct, ověřte nám, zda tato adresa je validní, nebo když máte nějaké technické odborníky, mohli byste se podívat eh, u toho koncového uživatele, jak proběhla dodávka a tak dále. Některé velké členské státy do malé míry to provádějí, ovšem je to na počátku tohoto procesu v Německu, dochází k takové kontrole po dodávce, ovšem není to tak jednoduché, protože tam je otázka národní suverenity. Musíte se domluvit s danou cílovou zemí, že skutečně někdo přijde a ověří, kam se tyto zbraně dostaly. Jedna z možností je například zastoupení Evropské unie, delegace Evropské unie přímo na místě. Samozřejmě, že by to znamenalo hodně nějakého přeškolování, vzdělávání v této oblasti, protože jsou zde různé způsoby, jak bychom mohli diplomaty využívat tímto způsobem. Na jedné straně jedna kontroly někým, kdo nemá technické znalosti a pokud chcete zjistit, zda tam ty zbraně opravdu zůstaly nebo jsou na místě, tak musíte poslat někoho, kdo tomu rozumí, kdo je technický, po technické stránce odborníky nás má samozřejmě mohou ošálit. Takže tuto možnost bychom měli ještě dále proskoumat. A další věc, problematická věc, je fragmentace tohoto režimu evropské kontroly zbraní. Ráda bych se na to zaměřila, protože vím, že ta společná pozice u vývozu zbraní má velice leží na srdci, ovšem je zde ještě mnoho takových doplňkových částí EU nařízení, které jsou propojeny už se s touto záležitostí. Je to nařízení, které v současné době hodnotíme, dále jsou to kritéria společného stanoviska, dále je to transfer zbraní v rámci EU, to je další směrnice, dále je to embargo, e, dále je to e, nařízení o střelných zbraních a o boji proti mučení. Čili toto jsou nástroje, které máme v rámci různých institucionálních kompetencí Evropské unie k dispozici. Toto je oblast, kde nás čeká ještě hodně práce, nejenom pokud jde o spolupráci a její posílení, ale i koherenci v rámci celé EU. Evropský parlament by mohl právě na své straně tlačit tímto směrem, pokud jde o politiky v oblasti kontroly výzovu zbraní, jak je nějak opojit, aby byly funkční a aby i ta diskuze na straně Evropského parlamentu, která se týká této problematiky, byla koordinována. Nyní se dostávám na závěr své prezentace. Chtěla jsem zdůraznit ještě jednu věc. A to jsou zdroje. I zde Evropský parlament hraje velice důležitou roli. Na jedné straně to jsou samozřejmě pracovníci. Zde máme opravdu v evropských institucích omezený počet lidí. Často mě překvapí, jak maličké jsou to týmy, které pracují na radě či na komisi na této problematice. A druhá věc je takzvaný in-reach problém. Rozpočty, které máme například u budování kapacit pro kontrolu EU mimo EU, to je pozitivní, ale nemáme žádné finance k dispozici, které by například umožnili výměnu těchto informací mezi odborníky na zbraně v rámci EU. A zde bychom měli mobilizovat zdroje a posílit praktickou implementaci evropského společného stanoviska. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, doktorko Bauerová, děkujeme vám za velice příjemnou prezentaci a nyní otevíráme část otázek a odpovědí. Nejprve je to iniciátorka celého workshopu, paní Valero. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Budu hovořit švédsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Ano, dobře. Ráda bych vám poděkovala skvělou prezentaci a opravdu podnětné nápady, myšlenky, na kterých určitě budeme pracovat v Evropské unii. Ráda bych se vás zeptala na následující věc. Od arabského jara došlo k nějakým změnám, změnám ve způsobu, kterým členské státy poskytují nadále licence či prodávají zbraně problematickým zemím, například Saudské Arábii. Zemím, které byly zapojeny do války v Jemenu. Došlo od eh, arabského jara k nějakým změnám? Je zde nějaký nový trend? Nové licence například, které se vydávají. Proto se chci zeptat, zda vidíte nějaký nový trend v této oblasti dále je toto kritérium 8 o udržitelném rozvoji. Máte nějaká čísla? Které země například eh, využívají toto kritérium číslo 8 pro zamítnutí licenci například? Myslím si, že je opravdu pouze pár zemí, které by využily takové kritérium, možná se mýlím, ale velice mě zajímá váš názor. A dále je to výměna informací. Myslím si, že se můžeme vzájemně hodně naučit o, ohledně vykazování například. Když jsme posledně vypracovali zprávu o této problematice, začlenili jsme tam odstavec ohledně pranýřování ovšem na plenáce to neprošlo. Je to jasné, že je to pro mnoho zemí velice citlivá záležitost, jenom protože eh, řekneme, nebo že na ně poukážeme a řekneme, že dostatečným způsobem informovali ohledně udělování licencí. Jak z toho udělat méně citlivější problematiku, která by umožnila, aby země opravdu poskytovaly tyto informace? Ano, je to nesmírně citlivá záležitost. A v poslední zprávě poslední zprávy se na mě obrátila moje, naše vláda, která mi řekla, toto prostě nemůžeme zveřejňovat, toto jsou citlivé informace. Některé země prostě vůbec eh, neposkytují informace o tom, co se děje. Hovoříme o funkčních, eh, principiálních otázkách. To je kritérium číslo dvě, které je rovněž důležité. Je zde samozřejmě možnost implementace ustanovení, které se týkají lidských práv, ovšem kritérium číslo dvě se jasně zaměřuje na to, zda může být tento vojenský materiál využíván pro represi svého vlastního obyvatelstva. Některé země při vývozu se podívají pouze na celkovou problematiku země, do které vyváží zbraně a jiné vůbec ne. Které země skutečně hodnotí takovou situaci? Já skutečně věřím, že Švédsko to dělá. Je to zakotveno dokonce v naší národní legislativě. Ale vím, že Švédové se rádi přidají na stranu většiny zemí a zredukují úroveň požadavků, které zde jsou především u strategicky důležitých produktů. Chtějí prostě postupovat eh, stejně jako ostatní země. A kolik zemí vůbec hodnotí takovou tu celkovou situaci cílové země. Vy jste nám poskytla mnoho, mnoho informací, které již můžeme využít produktivně v naší práci, ale přesto bych ráda tyto dotazy položila. Děkujeme, říká paní předsedající. Pane Galére, chtěl byste vystoupit? Děkuji vám. Děkuji za tento zajímavý přehled a za všechno, co jsme se mohli dozvědět. Je zjevné, že máme různou praxi. A pokud se porovnají různé situace, takže například, když existuje eh, formální zbraňové embargo eh, OSN nebo EU, eh, e tak eh, by se dalo tedy jaksi předpokládat, že eh, v, máme určitou společnou praxi, jak toto realizujeme vůči některým zemím. Přesto existují země, které se z hlediska EU v určitých otázkách nechovají eh, vhodně. A prostě to či ono se kritizuje. Eh, jestliže tady kritizujeme některé země politicky, znamená to, že eh, přesto eh, přetrvává odlišná exportní praxe a debatuje se o tom na úrovni EU a přesto se na konci může dospět k různým výsledkům. Například vůči Saudské Arábii neexistují formální závěry eh, k, ohledně zbraňového embarga, ale třeba eh, některé země byly kritizovány v souvislosti s Oranem a mm, ty praktické přístupy jsou různé, čili existuje nějaké zdůvodnění, nebo možná by byla otázka, jak reagovat společně. A otázka, která mě napadá, je, nebylo by v této souvislosti efektivnější eh, než tuto úroveň, tak spíše vyvolat eh, společnou reakci a aby k tomu existovaly koordinační mechanismy mezi národními parlamenty. Že by třeba eh, vůči určité třetí zemi eh, by vzešly signály, společné signály eh, z parlamentu, které by vedly k jednotnému postoji vůči této zemi. Možná, že pro některé země členské země toto nemusí být úplně relevantní, ale v podstatě, kdyby se to opravdu přeneslo do té formy iniciativ vnitrostátních parlamentů, mohlo by to vést k efektivnějším krokům vůči eh, zemím, které, řekněme, nejsou třeba spolehlivé. Já eh, nechci, aby mě někdo rozuměl eh, špatně. Já nejsem obecně proti exportům zbraní, ale prostě stává se, že občas vsadíme na nesprávného koně a možná, že by bylo dobré vyvozovat z toho společné závěry do budoucna. Děkujeme. A třetím koordinátorem je pan Van Orden. Chcete vystoupit? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A vám bych rád poděkoval za velice zajímavou Prezentace, My všichni asi souhlasíme s tím, že kontrola udělování licencí by měla u nebezpečných zbraní, chemikálií, drog či zbraní našimi vládami samozřejmě kontrolována. Ovšem v tom kontextu oblasti kontroly vývozu zbraní se nám daří v oblasti sebekritiky, podle mého názoru, sebetrýznění, a proto se chci zeptat, jaké důkazy máte o tom, že kontrola západních zbraní a jejich vývozu by měla nějaký změrňující dopad na redukování konfliktu v Evropě. Je tam nějaké propojení mezi těm, těmito dvěma prvky? Já vidím, že pokud jde o kontrolu zbraní, že ze samotné uh, samotných odvětví přichází čím dál tím více snah této oblasti. Sama jste se zmínila o tom, že některé dokumenty eh, se rozšířily z jedné stránky na stovky stránek, čili už to samo o sobě možná je jistým úspěchem, ale chci se zeptat, jaký to má skutečný dopad v reále, kromě toho, že někteří teda budou se cítit potom lépe sami. Rusko a Čína vyvážejí zbraně těm špatným, eh, nebezpečným, řekněme, eh, klientům. Co se děje například u kontroly těchto zbraní? Toto jsou dva největší vývozci zbraní na světě. Děkujeme. A posledním koordin- poslední koordinátorkou jako je paní Lösing. Já vielen Dank. Děkuji vám. otázky hodnocení či interpretace kolegů, myslím, že už říkají poměrně hodně o tom, kde jsou problémy. Já myslím, že je to víceméně jednoduché. My máme určité štá kritéria, pak máme realitu. Jak jste vlastně říkala v přednášce jde o to, jak lépe tato kritéria implementovat. Pan Orden eh, vlastně eh, spochybnil ta kritéria jako taková. To je samozřejmě politická situace, eh, která, pokud se týče těchto kritérií, uzavřených nebo přijatých jako společné stanovisky EU, která z nich tedy vycházejí. Pan Gáler eh, také ukázal, eh, jak široké zde interpretační rozpětí. Eh, vy jste řekla, že u mnohých kritérií je považujete za nezbytná, mm, ale mělo by to být také dlouhodobě udržitelné. A to znamená, že v praxi je třeba přistupovat taky ke změnám. A já bych eh, se zastavila u té udržitelnosti jako argumentu. Tento argument je velmi dominantní v agendě 2030 a je to udržitelnost eh, nejenom v ekologickém smyslu, který převažuje, ale v tomto smyslu to funguje také to, že je třeba říci, které, nebo jaké následky eh, pro podnik eh, má to či ono v prvním, druhém, třetím a dalším kroku. Eh, to, jsou, to se vlastně týká také zbraní. Řekněme, že export eh, do Saudské Arábie může být eh, výhodný, udržitelně z hlediska, já nevím, ekonomického, eh, sociálního, zahraničně politického a tak dále. Tak jste to řekl, pane van den Odna, ale je to možné aplikovat také jinak. Řekl jste, kdo ví, zda to bylo správné či užitečné ale také by se ptala, kdo eh, je schopen dopředu říci, jak je to či ono škodlivé. Čili já si myslím, že ty otázky je třeba klást úplně jinak a eh, domnívám se, že tady skutečně musíme našlapovat velmi opatrně. Já tedy, ano, se nacházím na úrovni komentářů, ale kolegové se tedy eh, ptali eh, také na další otázky, čili já si myslím, že eh, takovéto sebezkoumání je dobré a chci v tom pokračovat. Také jste řekli, jak je tedy důležité toto v politickém rozhodování. Třeba země jako je Německo, Francie, Velká Británie poskytují údajů velmi málo. A pak jste taky řekl, že je to možná otázka technických možností, což je zvláštní, že zrovna tyto největší země by měly mít eh, snad ty nejhorší technické možnosti. To mi zně absurdně. Takže já si myslím, že se přímo nabízí otázka eh, po chybějící politické vůli. A také bych se vás v této souvislosti chtěla zeptat, Eh, nakolik si domníváte, že tato politická úroveň eh, by měla patřit eh, k těm, které bychom měli ovlivňovat nejvíce. My máme samozřejmě vědecky zdůvodněné hodnoty a pak jsou ještě další aspekty eh, v implementaci, které se řídí také politickými eh, prioritami a politickými zájmy. Dále bych měla otázku ke kritériu číslo 8. Řekla jste, že toto kritérium eh, je možno tady nejvíce interpretovat a je to tady kritérium velmi sporné. Eh, kromě těch různých interpretací je zde na některých stranách také přímo odmítnutí. No a pokud se zamyslím na otázce, o otázce, eh, zamyslím na otázkami eh, bezpečnosti, pak myslím, že je možné Eh, si udělat obrázek o tom, jak důležité toto kritérium je. Čili já si myslím, že ta interpretace, že by se opět měla objevit na agendě 2030 a mám otázku, zda eh, pozitivní vývoj agendy 2030 zda tedy eh, spolupůsobení sociální spravedlnosti a míru se také vztahuje na definici a eh, přijatelnost eh, toho kritéria číslo 8. De facto tato otázka eh, by se vlastně neměla debatovat z takto různých hledisek. Podle mě je to otázka politické vůle. Máme tady agendy Spojených národů a EU, které se projednávají, interpretují v diskusních kroužcích a potom v praxi to vypadá úplně jinak. A otázka je, jak to lépe sjednotit. Oh, sorry. uh. <laughs> Tak a nyní má slovo pan Nart. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. U této otázky, podobně jako u mnoha jiných otázek, se jaksi potýkáme s tím, že jsou zde mnohé praktické, etické záležitosti. Nechci použít slova pokrytectví, ale občas to tak je. Prostě ta kritéria území, které jsou zapojeny často do agresivních a ne nějakých defensivních válečných konfliktů. Je tam určitá logika zablokování exportu zbraní. Sálská Arábie například eh, kterou považujeme za demokratickou zemí, s demokratickou vládou, považujeme za přátelé, ovšem to neznamená, že často nedělají věci, které bychom mohli považovat za kriminální a často krát například i u masakru civilního obyvatelstva jim to ještě posvětíme, nebo takové ty šílené věci, které jsme viděli v Jemenu a podobně a my prostě zabíráme oči. Skutečný problém není ten, že Rusko a Čína jsou ti špatní, ale že často my jsme těmi špatními. Pouze hovoříme o respektování lidských práv, o demokracii, když vidíme, že v Jemenu jsou bombardovány nemocnice nebo mrzačeny děti, tak samozřejmě okamžitě reagujeme, ovšem podle mě tyto obrázky v televizi jsou mnohem méně důležité než to, že my exportujeme z EU zbraně do těchto zemí a těmto režimům. Nejen Velká Británie, ale například i Španělsko, která má kontrakt eh, se Saudskou Arábií, kde doky v Kadaru budou nadále funkční díky tomuto kontraktu, protože prostě začnou eh, budovat, eh, začnou tam stavět fregaty pro Saudskou Arábii a já skutečně si nemyslím, že, eh, švédsk, že mm, přestaneme vyvážet bomby do této země. Čili je zde obrovský rozdíl mezi tou retorikou a pragmatickým přístupem, dále ta politická korektnost, někteří tomu spíš říká i politický realismus, protože nemůžeme postupovat jinak a právě proto si myslím, že by ta etika se měla protavit nějakým způsobem i do praxe, ale zároveň jsou zde ve hře národní zájmy a najednou v tomto důsledku kritéria mizí. Jediné, co nám zde zůstane na stole, je ta tvrdá smutná realita. Můžeme nějak zajistit to, aby ta etika v našich prohlášeních opravdu byla v souladu i s našimi kroky. A nehovořím o Číně ani Rusko, ale o našich krocích. Děkuji, pan Kiela má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem opravdu nesmírně rád, že tento orgán SIPRI je zde dneska zastoupen. Je ten orgán, který je považován za nesmírně profesionální. Eh, orgán a nástroj. Víte, ano, já si myslím, že je zde rozdíl mezi pravidly a implementací, to znamená naše ideály a na druhé straně praktické cíle a praktické potřeby. To je to, co se zde mění. My samozřejmě můžeme pochopit, že jsou zde určitě zájmy na národní úrovni, pokud jde o vývoz zbraní a že nejsou moc motivovány u vývozu zbraní, ale možná bychom se měli věnovat eh, i těm rozdílům mezi národními informačními systémy a poté posílit sdílení informací u vývozu zbraní. A rovněž jste se zmínila, a to je relevantní, zmínila o tom, jak rychle národní zprávy jsou poskytovány, jak detailní jsou, protože právě v těch detailech jsou ty největší problémy. A to je jeden z našich cílů, abychom znali tyto informace. Dále jste se zmínila o těch eh, sadách nástrojů po uvalení embarga, proto bych se rád zeptal, jaký je cíl. Pravděpodobně vzít potaz i třetí země, jak vypadá situace v této oblasti. A kolega Galer se zmínil i o tom, že potřebujeme společné politiky, uplatnit tyto politiky vůči některým eh, konkrétním zemím. Pokud budeme mít takové společné politiky, tak bude mnohem jednodušší implementovat i společná stanoviska u vývozu zbraní. A samozřejmě, že je zde to dilema. Každá země má právo se bránit, a může požádat o obrané zbraně, pro, nebo teda pro účely obrany této země. Čili na jedné straně jsme nesmírně nároční sami vůči sobě a u Ukrajiny, která potřebuje takové zbraně pro svou obranu, tak tam je nikdo neposkytl. Ti velký vývozci zbraní, Čína, Rusko, nejsou součástí tohoto systému. A já bych rád řekl, že tento rozdíl má obrovský devastující dopad i na některé naše evropské vývozce zbraní. Děkuji vám. Takže opravdu celá škála příspěvků, dotazů a nyní bych vás ráda poprosila, abyste na to reagovala, abyste možná i odpověděla na některé dotazy. Máme ještě čas, takže samozřejmě máte dostatek času na odpověď a pokud to bude potřeba, tak můžeme mít ještě jedno kolo otázek. Děkuji za slovo, ráda bych poděkovala všem, to skutečně byly nesmírně zajímavé otázky, celá škála dotazů a já je vezmu po pořadě. A kdyby samozřejmě byly nějaké další dotazy, tak ráda se k tomu vrátím. Pokud jde o ten dopad po arabském jaru ohledně udělování licenci ze strany členských států, Víte, pokud chcete skutečně solidní odpověď, musím říci, že bychom potřebovali mnohem podrobnější analýzu, protože zde máme 28 různých rozhodnutí ohledně licenci. Samozřejmě, že ne všichni vyváží do tohoto regionu, ale jsou zde různé země, které vyvážejí zbraně a politiky a praxe se liší. A samozřejmě, že tam bude vždycky nějak jaká jiná situace, pokud jde o konkrétní zemi. Víte, já jsem výzkumník v této oblasti, já nechci poskytnout nějakou generickou odpověď, spíše jde o systematický pohled na to, jak se mění politika vývozu vůči konkrétním zemím. Já se samozřejmě na to můžu podívat konkrétně svými kolegy a poskytnu vám konkrétní informace. Rozdíl mezi těmito různými cílovými zeměmi, když srovnáme Saudskou Arábii s Libii, tak tam vidíte ten zásadní rozdíl v Libii, obrovský pokles, um, změna po uh, odstranění embarga v roce 2003, uh, OSN embargo a 2004 uh, evropské embargo došlo k obrovskému nárůstu vývozu do této zbraně, do této země a poté například to udělování licenci se zásadně změnilo hned po změně situace na místě. U Saudské Arábie to bylo jiné. Ta obdržela mnoho zbraní z různých evropských zemí na základě různých odůvodnění. Často to bylo velice sporné eh, i v národních parlamentech mezi veřejnosti. Čili v této diskuzi je mnoho různých zájmů. Jsou to zájmy obrany u velkých kontraktů, ale zároveň i určité politické bezpečnostní otázky, které jsou propojeny s našimi přáteli nebo spojenci. Prostě když považujete zemi za zpřátelenou zemi a chcete, aby vám poskytovala informace o boji proti terorismu, tak zřejmě ty licence se udělují jinak. Čili je to opravdu celý balíček kritérií. Proto je důležité mít eh, o těch výsledcích transparentní přehled. A nyní kritérium 8. Nebylo to často nějaké exkluzivní kritérium pro odmítnutí licence, je to součást celkového hodnocení v rámci udělení licence. Pokud je licence zamítnuta, Často je tam nějaké riziko duálního využití nebo například porušování mezinárodního humanitárního práva či porušování lidských práv. Čili když se podíváme na, to, co, na ty licence, které byly zamítnuty, je třeba podívat se na samotné hodnocení. Řekněme, zda Ministerstvo pro rozvoj bylo konzultováno, nebo jiné úvahy, které zasáhly do celého tohoto procesu. To je důležitější než výsledek toho hodnocení rizik, protože to je mnohem širší proces. ale ta černá listina toho, eh, nebo ten seznam těch, kteří neposkytují, to jsou veřejné informace. Když neposkytujete informace, tak jasné, že ne, je neposkytujete, takže to opravdu není nějak citlivá věc. Byla bych ale pro nějaké vyvážené hodnocení, nejde o to, kdo poskytuje informace, kdo neposkytuje, protože mnoho zemí prostě něco o něčem informují. Často ovšem se to není v souladu, některé informují o licencích, jiné o exportu, jiné o kvantitě, někteří zase o koncových uživatelích, čili je obtížné to nějak hodnotit, je takový různorodý obrázek, museli bychom se na to podívat podrobně, abychom byli spravedliví. Různé mechanismy vykazování. Například mnoho zemí poskytuje informace pro rejstřík o konvenčních zbraních OSN a dělají to pravidelně, každoročně. Čili i na tyto informace bychom si měli podívat podrobně, abychom byli ke všem spravedliví. Národní parlamenty by měly hrát důležitou roli, to je jasné. Je na nich, aby požádali o tyto informace své vlády, pokud je považuje za nedostatečné. Španělský parlament například hrál důležitou roli, protože aplikoval zákon, na základě kterého vláda musí informovat výbor, musí tam eh, předstoupit i ministr. To znamená, že nejenom, že parlament může požadovat některé věci, ale může z toho udělat právní požadavek. A španělský parlament je právě takovým příkladem proaktivního parlamentu. hodnocení lidských práv, funkční, funkční principiální přístup to je spíš otázka toho výzkumu, analýzy, kterou musíte provést. Není to tak evidentní z těch národních zpráv. Musíte si promluvit s odborníky pro udělování licencí ohledně jejich vládních politik a zároveň na národní kritéria, která doplňují ta krité, těch osm kritérií. Německo, Švédsko například mají dodatečné národní kritéria nad rámec těch osmi základních kritérií. A ten přístup lidských práv může být výsledkem tohoto postupu nebo výsledkem vládní politiky. Švédsko například velice leží na srdci, nám leží na srdci lidská práva. Nebo například Norsko, které má asociaci s některými cílovými zeměmi a ne to, zda některé země mohou být či nemohou být využívány v konkrétním kontextu, čili oni mají úplně jiný přístup a velice jasně a otevřeně o tom hovoří. Lidská práva, pokud jde o dohodu o obchodování se zbraněmi z prosince 2013, která obsahuje článek o lidských právech. Čili nejenom, že tam máte EU kritéria, národní kritéria, ale i mezinárodně závazná kritéria. To je nový prvek, který v minulosti neexistoval. Měli jsme etický kodex z 98. a společnou pozici z roku 2008. Čili je to takový rozsálejší balíček, který zahrnuje lidská práva. I diskuze ohledně tohoto tématu se změnila. Jakmile navštívíte nějakou konferenci, tak vidíte, jak vlastně se změnil ten narrativ ze strany mnoha zemí. Pane Galere, embargo, rozdíl mezi národními politikami, hodnocení rizik. Samozřejmě, když je embargo uvaleno, tak to je jasné. Buď na základě rozhodnutí OSN, občas jsme měli i my, naše EU, i embargo. Je to otázka společného politického hodnocení. A pokud ho nemáte, tak jsou tam různé postupy udělování licenci na straně členských států. Tak toto zůstane, než bude mít k dispozici společná stanoviska. Tam nás čeká ještě hodně práce, různé hodnocení lidských práv, různé historické kontakty s cílovými zeměmi, různý přístup vlád podle toho, jak dopadly volby. Čili samozřejmě, že ta rozhodnutí nebudou identická s nebudou zde identická hodnocení těchto kritérií, to prostě je iluze. Ale mohli bychom se přiblížit k nějakému společnému hodnocení v rámci konzultace a snaha dosáhnout určitou koherenci v různých politických oblastech. Otázka toho, zda máme důkazy, pan, pan Orten, důkazy o tom, že tato kontrola vývozu západních zbraní byla efektivní. Víte, to je obtížný argument, protože pokud něčemu zabráníte, jak můžete prokázat, že by k tomu bylo bývalo došlo? To je vlastně kontradikce, jak prokázat hodnotu prevence konfliktu. Ovšem, pokud bychom byli, poskytli určité dodávky zbraní, například tak eh, jsme viděli Eh, v těch případech, kdy došlo k určitým dodávkám, že nebylo v evropském zájmu nebo konkrétní evropské vlády, aby tomu tak bylo. Poznámka mimo mikrofon. Je se mnoho zemí, které můžete v tomto ohledu zmínit, když se podíváme na ta základní kritéria, diskuze po válce, to, že například poskytnete eh, bojová letadla nějaké zemi, se kterou jste ve válčem konfliktu, tak se tato letadla poté použijí proti vám. To je diskuze, která již probíhala, to znamená ta divergence, nebo to, že vlastně ty zbraně se potom dostanou někam jinam. Například eh, je poskytnete Liby a najednou zjistíte, že rebelové v Mali používají tyto zbraně a jednou tam naše eh, vojenské složky čelí tímto zbraním, které poskytli buď oni sami, nebo naši spojenci. Etické politiky, to, že bychom snad se snažili my nikomu udělat nějakou službu, ne. Toto jasně poukazuje na to, proč tato kritéria zde jsou. Prostě je v evropském zájmu to nedělat. My jsme šli ještě o krok dál. Proto je zde konsenzus přijmout tuto dohodu o obchodování se zbraněmi v rámci koalice mnoha zemích, eh, kterou vede právě Evropská unie a Velká Británie. Tato dohoda může být považována za doplněk ke evropské společn- evropského společného stanoviska, protože to je zásadní pro členské státy, tam může probíhat dialog, ale tato dohoda je mnohem širšího charakteru. Spojené státy jsou signatářem, Rusko a Čína nejsou členy této dohody. Snažíme se je získat. Čína v posledních letech byla přívětivější k tomuto cíli, zúčastnila se některých jednání. Tuto dohodu považuje ale mnoho eh, považovala před 20 lety mnoho zemí za iluzi, čili jak vidíte, opravdu může dojít eh, k pokroku v této oblasti. A pokud byste se chtěli podívat na nějaké mm, zdokumentované případy, eh, kde došlo k zneužití v oblasti lidských práv nebo nějakému odklonu těchto zbraní do jiných zemí. Mohu vám tyto informace poskytnout, ale dobré je podívat se na tyto případy, eh, případ eh, nebo teda konkrétně, i když tyto argumenty si myslím, že v současné době všichni akceptujeme. A to, že ty dokumenty z jedné, z jednostránkové dokumenty jsou najednou stostránkové, že to není úspěch sám o sobě. Já myslím, že ano, protože před 20 lety například u vývozu zbraní jsme často uplatňovali to, že je to citlivá záležitost, utajená záležitost a vlády postupně začaly si uvědomovat, že to je špatné, protože to potom vedlo ke skandálům ve Velké Británii, Německu, Švédsku. A to, že to byly utajené informace, tak to vlastně napomáhalo tomu, že ty informace nebyly transparentní. Ty normy transparentnosti, které poté jsou i ve společném stanovisku a v tom národním vykazování, znamenají obrovskou změnu. Před 20 lety hovořilo pouze o tom, že je to citlivá záležitost a nerozdělovali jsme to na jednotlivé nebo nerozdělili na jednotlivé informace. Zjistili jsme ale, že ve většině případů, kdy jsme se obrátili přímo na výrobce, tak jsme zjistili ty informace, protože oni mm, jsou často velice hrdí na tyto obchodní transakce a tak o tom hovoří otevřeně. Jediná citlivá věc, pro ně je cena a o tom nechtějí hovořit před uzavřením kontraktu. Například německý ústavní soud mě přizval jako odborníka a tam právě vyslýchali zástupce odvětví o jednotlivých elementech eh, udělování licencí, to znamená, které jsou komerčně citlivé, které nejsou. A zjistili jsme, že vlastně to byla právě ta cena. Možná i díky tomu se německá vláda rozhodla poskytnout více informací, včetně jmén těchto společností, parlamentu před dvěma a půl roky. Čili došlo zde k veliké změně, pokud jde o transparentnost a otevřenou diskuzi. Samozřejmě, že je zde mnoho zájmů, které jsou ve hře. Pokud chcete mít eh, nějaké kvalitní výsledky, tak samozřejmě ta diskuze musí být otevřená. To je férové, ano. Říct si, toto jsou prvky, které potřebuje zvážit a potom teda toto jsou výsledky analýzy. Může to být veřejná rozprava, rozprava parlamentu, nemusí s tím všichni souhlasit, ale aspoň ta diskuze probíhá. Teď přejdeme k otázce cílů udržitelného rozvoje. Discussion has come quite a long way in the UN takže nyní eh, v kontextu OSN a v souvislosti s dohodou o obchodování se zbraní. Eh, předseda eh, konference státních stran k dohodě o kontrole zbraní, eh, že se bude konat tedy celá odpolední debata právě na eh, téma udržitelného rozvoje. A byly tam zastoupeny zemi z Azie, Evropy, Afriky a Latinské Ameriky. A bylo eh, zcela zřejmé, že je, je zde je zde tedy vazba mezi eh, legálním a taky rozvojovým eh, obchodem se zbraněmi. Eh, takováto debata se ty se tady odehrává. Myslím, že z této debaty si můžeme odnést mnohé a já se domnívám, že ta rozvojová debata bude také na programu zapojených stran na konferenci v září. Bylo také řečeno, že Velká Británie, Německo a Francie zveřejňují méně informací a eh, já musím říct, že toto se týká eh, skutečných výsledků. Když se podíváme na eh, britské a německé zprávy, tak informací je v nich hodně. A de facto, když to srovnáte s jinými, eh, je zde opravdu mnoho detailů, také třeba udělování licencí a podobně. Eh, já jsem analyzovala britské eh, zprávy, také kvartální a já je vždycky zmiňuji jako osvědčené, jakože takto se to má dělat. Čili e, jsou tam konzistentně popisovány konkrétní země a e, tedy obchodování s nimi, takže to, to je opravdu e, užitečné. Kritéria o tom jsme už hovořili. No a já myslím, že teď bych přešla k následujícímu bodu. A sice dodávky s přátelným příjemcům a konzistentnost s evropskými postoji dodávky do demokratických zemí. Tak eh, já bych eh, se odkázal na eh, debaty, které proběhly zejména v Norsku, které, které se tedy připojuje k pozicím EU, ale také ve Švédsku. Tady parlament požadoval, aby vláda přeskoumávala eh, udělování licencí pro vývozy do autoritářských a nedemokratických zemí. A že toto by mělo být součástí také procesu posuzování případné licence. No, ono zase není Eh, tak úplně jasné, co to je demokracie a co to je naopak autoritářský režim. Čili eh, objektivní kritéria mm, nejsou tak snadná. Nicméně eh, hovořili jste tady třeba o zemích, jako je Saudská Arábie a Jemen, a ti mají celkem koherentní politiku v oblasti lidských práv a toto se zohledňuje v otázkách udělování licencí. A e, mě tedy překvapuje, e, že e, tady někde třeba země nejsou uváděny jménem a tady se ukázalo, že některé členské země velice málo provádějí konzultace s ministerstvy, které jsou zodpovědné za lidská práva i sledování. Čili je třeba, eh, aby se eh, toto sledovalo nejenom na evropské úrovni, ale také na úrovni národní a to konzistentně. A opět ty eh, diskuse ATT, hm, Evropská unie se snaží vyvíjet tlak na země, aby se k těto dohody připojili. A de facto koherentnost je podmínkou věrohodnosti. Čili Eh, my se snažíme na jedné straně eh, tlačit k tomuto Čínu nebo Rusku a na druhé straně máme poněkud rozporné vlastní výsledky a eh, k tomu například v současné době probíhá soudní řízení Velké Británii, kde se tedy vyčítá britské vládě, že udělá licence, které nebyly v souladu Eh, tedy s dohodou nebo umluvou o eh, obchodu se zbraněmi. Eh, takže to se musí také, to se bude reflektovat určitě i v mezinárodních debatách. Já bych vám chtěla poděkovat také za laskavá slova, také se sousední zemi a já, já bych eh, zmínila tedy několik eh, bodů, třeba eh, pokud je to, jaký je tam vliv průmyslu a podobně. A tady zazněla otázka o nástrojích pro období po zrušení embarga. Mnoho informací se tedy eh, vyměňuje, mnoho se jich ovšem také zapírá, To eh, znamená, že eh, je třeba vést určitý dialog o tom, jak posuzovat a hodnotit toho či onoho podle určitých kritérií a to musí se provádět v reálném čase, ne ex post. A tento, tyto nástroje po embargu, tak Eh, to je vlastně něco, co by byl první krok, poněvadž jakmile eh, skončí embargo, tak eh, se musíte nějakým způsobem ujednotit, jestli tedy jim začít dodávat zbraně, nakolik je současný vývoj udržitelný, jestli se to nemůže zase obrátit zpět, jako to bylo v případě Libie a podobně. Čili smyslem tady toho bylo v kvartálním rytmu eh, se vzájemně informovat o postojích a pohledech. No a samozřejmě, že takovéto výměny se mohou odehrávat eh, častěji. Eh, je možné do toho přidávat různá, různé elementy, ale v podstatě jde o lepší informování o připravovaných nebo vydávaných licencích. Čili my eh, se díváme na konkrétní země eh, různě, takže skutečně je dobré, eh, abychom si o tom otevřeně pohovořili. A tady se může stát, že, může stát, že některé země potom upraví nebo doladí své pozice. Pokud se týče Ruska a Číny, tak samozřejmě eh, probíhá dialog eh, s dalšími zeměmi eh, a myslíme si, že právě ten, ten dialog z pozice ATT je vhodný. My jsme před pár lety absolvovali mezinárodní fórum, kde se mělo tedy poprvé otevřeně diskutovat o obchodování se zbraněmi. A je třeba říci, že zde velmi silnou roli sehrály evropské země eh, s tím, že nabídli své kandidáty na předsedu, na, do sekretariátu, eh, pokud se týče také financování, trust fondu a tak dále. Tak já doufám, že jsem řekla všechno, ale pokud ne, tak eh, se prosím klidně ptejte. Paní předsedkyně, jsou zde další otázky? A paní Lezin. Um, Ich spreche Deutsch. Budu mluvit německy. E, ještě by měla otázku ke konečným příjemcům. To je velký problém. E, už jsme hovořili o IS, nebo byly tady dodávky zbraní pešmergům a pak se ukázalo, že to e, tím skutečným příjmem, příjemcem byl islámský stát. Máte nějaké návrhy nebo nápady, jak eh, zlepšit situaci v té oblasti konečných příjemců jejich identity? Jak by bylo možné se tady dostat k informacím nebo jak to integrovat, řekněme, do nějakého regulačního rámce? Tak prosila, prosila bych nyní o odpověď. Tak dobře, eh, přímá odpověď. Ano, to je velmi eh, dobrá otázka o konečných eh, příjemcích. Toto se objevuje v sou, jako součást posouzení rizik. Nebudete mít nikdy úplnou garanci a to, kdo to bude nakonec využívat tyto zbraně, poněvadž může dojít k převratu v zemi, může dojít k Eh, nestabilitě v politické, dochází ke krádežím, čili eh, posou, provádí se přiměřené posouzení a vláda si prostě musí rozhodnout, jestli to riziko je pro ní přijatelné nebo je příliš velké. Eh, abychom zvýšili pravděpodobnost, že zbraně skutečně zůstanou zamýšlenému příjemci a neodkloní se jinam, je možné eh, přijímat určité eh, kroky, jako třeba formální eh, certifikát konečného uživatele, různá prohlášení tak dále, a všem to samozřejmě dá sfalšovat. Ale jednou možností by třeba bylo, by byly účinné sankce, pokud tedy ten deklarovaný užitel, uživatel těchto zbraní potom Eh, bude někdo jiný. Mm, to může být třeba tak, že Švédsko dodá zbraně někam, eh, ten první příjemce to tedy přesměruje někam jinam. No a švédská vláda potom může říci, dobře, tak to bylo naposledy a více zbraní už o nich nedostanete. No samozřejmě, kdyby se potom k takovému postoji připojilo více evropských zemí, tak to by byla silná ostrašovací Eh, technika. Dále existují technické řešení, eh, jako je eh, vysledovatelnost, dohledatelnost, různé označování, čipy, sledování přepravy. Tady to by mohla de facto příslušná příslušné, příslušní výrobci eh, nebo obchodníci by toto mohli zajišťovat, eh, čili věděli bychom eh, potom, když se něco ukradne, tak to potom lze dohledat. A také by bylo dobré prostě tímto ten způsob používat, aby se zjistila celá ta trasa, kterou ta zbraň prošla směrem od deklarovaného ke skutečnému příjemci. Eh, třeba eh, máme tady eh, nový nástroj post-shipment Control, tady kontroly po dodávce. O tom hovořila tedy hovořilo Německo a tyto kontroly byly iniciovány a dělá se to tak, že prostě eh, lidé eh, z Německa se vyšlou do země a eh, certifikují k tomu, budou certifikovat to, že skutečně došlo k řádnému předání přímo na místě. Ale to je věc, která bude muset být vždy dohodnutá ve smlouvě, čili zatím je to nápad, ale musí se to objevit až v konkrétním kontraktu na dodávku zbraní. protože to je de facto, to už naráží na suverenitu jednotlivých zemí. E, existují různé způsoby, ke kterým lze sáhnout a e, jedním z důležitých zdrojů je právě výměna informací. Těch informací by se mohlo vyměňovat více, například mezi evropskými zeměmi, pokud se týče těch různých odkláněcích tras a podobně. Čili eh, jestliže jedna země ví, že eh, tam a tam se děje to a to, eh, tak by bylo dobré, kdyby tato informace byla sdělena také jiným Evropanům. A já už jsem hovořila také o určité finanční kapacitě na právě toto sledování, že by do toho měla být zahrnuta také, zahrnuty také exekutivní orgány. Toto je důležité u e, vývozu zbraní. E, pokud by tedy e, ti, kteří se zabývají Eh, zabývají licencemi, kteří by chtěli tedy vědět, eh, jak to skutečně je, tak by bylo třeba, aby se vlastně setkali se svými protěžky z těch přijímajících zemí. A to se prostě neděje, protože hm, jaksi nejsou, eh, nejsou prostředky na služební cesty. Děkuji vám, paní doktorko. Tím se dostáváme k závěru tohoto workshopu. A já vám chci poděkovat za jménem tohoto podvýboru pro bezpečnost za velice konstruktivní příspěvek. Děkuji vám. Please stay. Next point of the agenda is Prosím, eh, zůstaňte sále a budeme se dále eh, zabývat eh, návrhem zprávy o soukromých bezpečnostních, společn- soukromých bezpečnostních společnostech. Ladies and gentlemen, please be seated, those of you. Dámy a pánové, prosím, usaďte se, pokud si přejete účastnit se projednávání příštího bodu. Pokud ne, tak prosím opuste naši jednací místnost. next point of the Takže naším příštím bodem je zpráva paní Bautmans. Je to z vlastní iniciativy zpráva o soukromých bezpečnostních společnostech. Je to druhé projednávání, přičemž první kolo se odehrálo 9. března do 16. března mohly být podávány pozměňovací návrhy a teď eh, nastává čas pro eh, druhou debatu. Eh, vítám paní Vautmans, máme zde i některé stínové zpravodaje a já dám slovo paní Vautmansové přímo. Dámy a pánové, Děkuji paní předsedkyně a eh, chtěla bych poděkovat eh, všem, kteří eh, si tuto zprávou zabývali. Máme zde celkem 243 pozměňovacích návrhů a já myslím, že všechny jsou pozitivní a zlepšují text. Podařilo se nám je se skupit do 19 kompromisních textů a Poslední zasedání jsme měli včera, bylo to velmi kooperativní a já bych chtěla eh, srdečně poděkovat všem stínovým zpravodajům za příspěvky a samozřejmě také našim pracovníkům a sekretariátu. Eh, to zasedání včera bylo opravdu velmi, velmi dobré. Důvod eh, toho vysokého počtu pozměňovacích návrhů a důvod eh, dobré spolupráce napříč frakcemi je asi ten, že eh, jsme všichni přesvědčeni, že zde jsme narazili na prázdné místo v evropské legislativě a že je toto příležitost eh, vytvořit jakýsi právní rámec, který by skoncoval s různým posuzováním těchto bezpečnostních agentur v celé Evropě. Hovoříme také o eh, blacklistu eh, firem, ale kolegové mě přesvědčili, že bychom měli mít takový otevřený seznam eh, těchto bezpečnostní agentur, čili pozitivní, nikoli negativní přístup. Také máme zde jasnou definici o zodpovědnosti těchto agentur a pozměňovací návrhy rovněž dávají jasně najevo, že Evropský parlament je toho názoru, že tyto soukromé společnosti nemohou nahradit vojenské síly státu. Bylo to takto vyjasněno ve, v textu. Eh, a chceme, aby byly zde přijaty skutečně Eh, jasné standardy, které by definovaly to, kde a jakým způsobem tyto bezpečnostní agentury je možno využívat a jak je možno je kontrolovat. Dámy a pánové, je jasné, že eh, pokud tedy Evropa by se měla postavit do čela eh, této problematiky, tak tato zpráva je prvním krokem, ale velkým krokem tímto správným směrem. Děkuji vám všem ještě jednou za konstruktivní spolupráci. Děkuji. Nyní za EPP stínovou zpravodajkou je paní Andy Kriene. Dávám vám slovo. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce Woutmans za konstruktivní spolupráci. Eh, my jako stínoví zpravodajové jsme, myslím, identifikovali ty hlavní aspekty eh, mm, problematiky eh, soukromých agentur a také regulační rámec, jak by měl vypadat. Tady je smyslem vytyčit směr, jak služby těchto agentur, jak uvnitř Evropské unie, tak mimo ně by měly být regulovány. Potřeba regulačního rámce je jasná, včetně tedy harmonizace standardů, které se v současné době liší napříč členskými zeměmi. V zájmu transparentnosti jsme navrhli otevřený seznam eh, těchto bezpečnostních agentur, jak řekla eh, paní Vautmans, tak a to v souladu s eh, přísnými evropskými normami. Měl by to být v podstatě nástroj, pomocí kterého je možno najímat tyto agentury pro použití uvnitř EU a mimo. Je důležité, aby se zabývali tedy eh, logistickými oblastmi, eh, poskytováním prostor, ale nikoli bojovými záležitostmi. Často, eh, pokud jsou najímány soukromé firmy, vzniká problém eh, z odpovědnosti, poněvadž eh, často tady nemáme rámec pro de facto zadávání subdodávek. No a to potom může vést k různým škodám na reputaci a podobně v očích třetích zemích. Tady jde o to, že eh, tyto agentury si mohou eh, najímat tedy také místní lidi eh, z toho důvodu, že potřebují tedy lidi, kteří se vyznají v kultuře a v jazyce místa, kde působí. A tady je třeba to upravit tak, aby zde zabránilo ilegálním krokům. Podstatné je, uvědomit si, že využívání místních zaměstnanců E, může uspořit náklady, ovšem nesmí to být na úkor něčeho jiného. E, my tedy e, navrhujeme to, aby vznikl skutečně efektivní, ale rigorózní regulační rámec v EU. Včera jsme absolvovali velice užitečné setkání všech stínových zpravodajů i starých zpravodajů a debatovali jsme o 19 kompromisech. Nicméně no, pořád je to otázka, eh, jak přistoupit k tomu eh, právnímu rámci, jestli má být v Evropské unii závazný, nebo to má být upraveno nějaké jinak. Eh, a já bych chtěla poděkovat za spolupráci s tím novým zpravodajům. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Andrikiene, pan Frunzulika za SAD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, především mě dovolte, abych poděkoval zpravodajce a stínovým zpravodajům za odvenou práci. Zaměstnávání s soukromých bezpečnostních agentur v Evropě eh, je na vzestupu a to má transnacionální rozměr, přičemž nám chybí eh, společný regulační rámec a toto je tedy nebezpečné. Chybí nám tady transparentnost, kontrola, sledování a zodpovědnost těchto eh, firm. Ze včerejšího zasedání s těmi zpravodajů mohu říci, eh, že jsem potěšen, že jsme se dohodli na většině kompromisů tak to navrhla paní zpravodajka. Nicméně dovolte, kolegové, abych řekl, že je třeba provést podrobný přehled současné situaci v oblasti využívání těchto eh, agentur uvnitř EU, mimo EU a při poskytování služeb pro evropské i mimo evropské subjekty. Eh, potřebujeme mít evropský regulační model, reporting, eh, reporting eh, závad a nesrovnalostí a také zodpovědnost za tyto jevy. Zatím zde existuje určitá auto a regulace, které si některé agentury podrobují, ale je to velice slabý nástroj odstrašování porušování zákona, zejména v konfliktních oblastech. Evropská unie využívá tyto agentury jako ochranky svých delegací na civilních i vojenských misích. A já bych chtěl říci, že využívání těchto agentur Eh, jak si ovlivňuje pověst a důvěru v Evropskou unii eh, ve třetích zemích. Eh, já si myslím, že bylo dobré, kdyby soukromé bezpečnostní agentury hrály větší roli v boji proti pirátům a pro posilování námořní bezpečnosti. Nicméně musí to být upraveno specificky, právě specificky pro námořní regulační model. Děkuji vám a přeji vám eh, veselé velikonoce. Ano, děkuji vám. Pan Buchner za zelené. Děkuji vám. Já můžu být velmi stručný. Já eh, souhlasím se vším tím, co bylo dosud řečeno a chtěla bych poděkovat, chtěl bych poděkovat eh, paní zpravodajce za velmi dobrou spolupráci. Myslím, že ten dokument je opravdu kvalitní. Jedna věc, která je pro mě důležitá, a tady bych se chtěl vrátit k něčemu, co už bylo vypracováno v tomto výboru před časem. Opravdu zde potřebujeme právní rámec a myslím, že kolem toho nevede žádná cesta. Čili eh, budeme muset mít alespoň evropskou směrnici stanovující minimální standardy, pokud ne více, a eh, kterou se budou řídit členské země. Protože bez toho to všechno skončí eh, kdesi v neurčitu. Čili toto je to nejdůležitější, co jsem chtěl říct. Děkuji vám. As there are no Dále se do debaty nikdo nehlásí, takže paní Vautvans, ještě jednou. Eh, děkuji vám. Já si myslím, že jsem mohu se vším, co tady bylo řečeno a myslím, že můžeme pokračovat v práci nad pozměňovacími návrhy. Já rozešlu kolegům kompromisy a návrh návrh mm, hlasovacího seznamu a budeme na tom potom pokračovat po zeleném týdnu. Takže také veselé Velikonoce a děkuji všem. Ano, veselé Velikonoce. Kolegové, hlasování v AFETu se bude odehrávat 2. Eh, nebo 3 května, takže prosím vás o účast. A, a počítáme s tím, že zpráva bude schválena. A musím říct, že e, toto je konec zasedání a všem e, těm, tedy konec tohoto bodu. A pro ty, kdo odcházejí, vše, přeji jim veselé velikonoce, ale máme ještě eh, další bod na programu a myslím, že si můžeme dopřát zhruba pět minut přestávky. To by bylo tak na jednu cigaretu, já myslím. tam můžeme

Colleagues, please be seated. Okay. That's the last point. Čeká nás poslední bod na programu. Je to poslední bod, nikoli však nejméně důležitý. Je to téma přeskumu struktury řízení krize a civilně eh, vojenské spolupráce. Já zde vítám dva vážené hosty. Jednoho dobře znáte, už jenom proto, že jste mezi námi zasedal včera a účastnil se naší debaty, pan Kenneth Dean, ředitel CPCC, EEAS. A pak zde máme polského Eh, zástupce Valdemara Kušku, admirála, který je... Eh, o, děkuji, děkuji, vážený pane admirále, jsem opravdu nesmírně, nesmírně ráda, že vás zde mohu přivítat na našem zasedání výboru SEDE. Eh, Máme před sebou velice zajímavé prezentace a tak vám bez dalšího dám slovo. And then uh, Riard Midal. Uh... Pane Dine, máte slovo a následovat bude pan kontraadmirál. Okay, Madam Chair, Děkuji, jsem moc rád, že jsem zase mezi vámi v tomto výboru. Těším se na debutu s vámi všemi kolegy. Je to v podstatě uh, pravomoc uh, kolegy pana admirála, ale eh, já začnu a budu hovořit o otázce civilní, vojenské eh, obrany PCC Tento systém už funguje asi 10 let. My jsme se za těch 10 let hodně poučili. Ještě toho máme ale hodně před sebou. Stále zlepšujeme naše plánování civilních misí. O tom jsme hovořili nakonec už včera, pokud jde o to, jak se snažíme zlepšit naši odezvu, naši flexibilitu, naše schopnost nasazovat mise a to nejen na místě samotné. My jsme se dotkli všech těchto témat. Pravda ale je, že nám pomáhají i kolegové eh, z námořní oblasti. Poslední deset let spolupracujeme i s lékaři, spolupracujeme s kolegy z oblasti eh, dopravy a přepravy, takže z hlediska Eh, civilního jsme moc rádi, že se zavedl nový systém MPCC, což určitě napomůže tomu, co jsme dělali posledních několik let. Valdemar o tom dobře ví. A od zvláště v oblastech, jako je Mali, eh, Somálsko, mám za to, že je velice těžké si někdy vysvětlit, proč jsou tam evropské mise, vojenské mise, civilní mise. A proto je dobré, pokud eh, ukážeme jednotné velení. Jsou to vždycky útvary, které zastupují Evropskou unii a soubory jejich nástrojů, proto nakonec jsou ty zkratky i tak koncepovány. My se zabýváme vytvářením kapacit, další se vytvářejí výcvikem, školením, eh, ozbrojenými jednotkami a samozřejmě další, kteří se věnují finančním otázkám a otázkám dalšího rozvoje. My tedy musíme dále formálně projednávat, jakým způsobem budeme společně eh, pracovat na výkonu tohoto mandátu který jsme dostali od 28 zemí. Od doby, kdy náš útvar byl založen, tak Valdemar a generální ředitel s námi velice dobře spolupracovali, ale teď už to bude nastaveno ještě více formálně. Formálně bude fungovat i společné plánování a společný výkon. A tím nemyslím jenom plánování v Bruselu, tím myslím i plánování na místě samotném, synergický efekt. A vzhledem k tomu, že máme jiné finanční mechanismy, to vůbec neznamená, že nemůžeme na místě samotném spolupracovat. To není žádná překážka, proč bychom nemohli na místě spojit síly. Tedy, jak MPC je v tuto chvíli formalizována. My se budeme snažit podívat na strukturu jako takovou, jakým způsobem by mohli velitelé přímo na místě eh, lépe spolupracovat a třeba si nastavit eh, společné kontaktní body a ukázat na místě samotném, že jsme skutečně jednotní. A já uzavřu své vystoupení tím, že ujistím tento výbor, že alespoň z hlediska dohledu, pracujeme opravdu na tom, abychom se dostatečně poučili z chyb minulých let, posledního desetiletí. My spolupráce s tímto dalším útvarem nevidíme jako, jako konkurenci. Jsem moc rád, že budeme moci spolupracovat s Valdemarem a dalšími, a to proto, aby naše společné operace a společné mise byly co nejvíc úspěšné. Děkuji vám. Thank you, director. Now... Děkuji, pane ředitele. A a teď eh, zástupce eh, velitele. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě bych rád vysvětlil důvody, proč se snažíme přizpůsobit eh, a pozměnit systém odezvy na krize. Otázka tedy v prvé řadě zní, o co se snažíme, a za druhé otázka zní, jakým způsobem to učiníme. Za prvé tedy proč. Pokud jde o ne- neexekutivní mise a operace EU, tak pokud jde o různé úrovně velitelství, ať už jde o strategie a ať už jde o taktiku nebo další povinnosti, by se měly v tuto chvíli sloučit do jednoho velitelství na místě v terénu. Prakticky by to mohlo znamenat to, že velitel mise by musel v podstatě přejíždět mezi ústředím v Mali, v Somálsku nebo v Kár nebo jinde do Bruselu. A v případě, že by se byla nějak v nebezpečí, tak by velitel mohl být daleko od svého vojska, což není přijatelné. Z tohoto důvodu hledáme strategickou úroveň vojenského velitelství, které bychom mohli zřídit na úrovni Bruselu. A proto to činíme. To je tedy odpověď na otázku proč. Navíc se snažíme o synergický efekt mezi civilními a vojenskými misemi. Tato debata probíhala po mnoha léta, jak bychom si mohli zájemně pomáhat přímo na bojišti. Třeba v Mali máme civilní vojenské mise, jsou to dvě různé jednotky. Samozřejmě spolupracují, ale pokud jde o formální zajišťování, fungování těchto misí, tak zde to bylo stále do dnešních dnů opravdu náročné. A proto bychom chtěli se opřít o stávající eh, strukturu vnější činnosti. Z 14. listopadu máme závěry rady, kde se říká, že krátkodobým cílem je to, aby Evropská unie stanovila eh, trvalé operativní fungování na strategické úrovně Eh, u neexekutivních misí a to v prvním eh, polovině eh, roku 2017. Je to tedy rozhodnutí o stálem fungování. Pak je zde rozhodnutí, že by toto mělo proběhnout do konce června v první polovině roku 2017 a měli bychom se opřít o stávající strukturu a fungování vnější služby. Prakticky Eh, závěry rady 6. března 2017 schválili eh, toto fungování. Bylo řečeno, že tahle nová možnost by se mohla jmenovat eh, Military Planning Capability, nová struktura vojenského plánování. Generální ředitel vojenských pracovníků EU by mohl vykonávat ty povinnosti, které, musím říct, že to byla dlouhá politická diskuze, ale je to ředitel útvaru Military Planning Capability, ale bude v podstatě vykonávat povinnosti operativního velitele, které na něho budou přeneseny z hlediska potřeb vojska. Prakticky to bude operativní velitel, bude prodá, provádět plánování, bude provádět a realizovat operace a bude odpovídat za veškeré neexekutivní operace, které v tuto chvíli realizuje Evropská unie. V tuto chvíli jsou tyto operace tři, ale samozřejmě přijdou další a v tuto chvíli by tyto další byly povinností tohoto člověka. Pak jsou zde další odpovědnosti, další povinnosti bude provádět schvalování, pokud jde o výdaje, finance, i zde bude mít své pravomoci. Jak už říkal Kenneth, pakliže jde o synergický efekt mezi vojenskými a civilními misemi, tím, že se ustaví tato nová struktura, tak se předpokládá, že se ustaví jakási jednotka z eh, společné koordinace. To znamená, že civilní i vojenské struktury by byly v tomto směru spojeny. Musím říct, že se nad, o tom už začalo debatovat, začali jsme řešit, co by takový útvar, taková jednotka mohla obsahovat, jak by mohla být koordinována, řízená, ale pokud je o praktické naplnění, tak zde je to určitý proces, který nás čeká. Pro nás je priorita ustavit eh, útvar pro plánování. My jsme si už ustavili kritéria, která bude potřeba naplnit. A potom budeme schopni říci, že to povinné minimum už je na místě a v tu chvíli bychom mohli říci, že velitel bude eh, schopen za všechny podřízené jednotky rozhodovat říkáme tomu obkon, to znamená, že má na starosti plánování, naplňování plánu, sledování, naplňování plánu, výkon povinností a úkolů a přizpůsobování plnění úkolů tomu, jak se vyvíjí situace přímo v terénu. Čili um, obkon jako operating conduct, operativní výkon toho člověka vybereme eh, z našich eh, vojenských pracovníků, to znamená, že někdo z nich bude v tuto chvíli takzvaně sedět na dvou šedlích, bude vykonávat práci ve vojenském útvaru, ale zároveň jeho poznatky a expertní znalosti budou používány pro účely misí. Zároveň ti z vás, kteří znají, jak vypadalo to původní uspořádání, tak na konci minulého roku byla jednotka Centrum aktivovaného působení. Tato jednotka byla zrušena, ale ta osoba, která tam pracovala, byla přesunuta mezi vojenské pracovníky EU a utvořilo se něco, čemu se říká prozatímní nebo předběžný útvar EMS, který zodpovídá za něco, čemu bychom mohli říci příprava MPCC. V tuto chvíli tedy hovoříme o koordinaci, ale v podstatě i o tom stálém působení, o infrastruktuře. Hovoříme zde o nastavení popisu pracovních činností u všech osob, které by měly v tomto útvaru působit. Pokud jde o popis pracovních činností jako takový, tak Veškeré popisy pracovní činnosti byly vydány 31. března, členské státy se k tomu vyjadřovaly a poslední připomínky byly předloženy včera. My s tím pracujeme a předpokládáme, že další návrh znění bychom měli eh, zpracovat a vydat v úterý po Velikonocích. Plánujeme tento proces uzavřít do 28. dubna. Zároveň jsme členské státy vyrozuměli o tom, že čekáme na jejich žádosti, pokud jde o posty jednoho člověka, který má jednu práci v rámci tohoto útvaru. Zároveň jsem už na začátku říkal, že se zde potýkáme s velmi napjatými časovými limity, jelikož musí být hotovo do konce června. Musíme zároveň postupovat velice transparentně. Uh, pokud jde o výběr odpovídajících osob na příslušné posty. To znamená, že celý proces musí běžet přesně podle pravidel a my předpokládáme, že v prvních třech týdnech měsíce května budeme muset svolat několik e, výběrových komisí, které budou projednávat žádosti a návrhy kandidátů členských států Ten původní útvar, ten přechodný útvar, eh, jak jsme mu říkali, tak ten by měl skončit 18. května, jelikož my předpokládáme, že závěry rady se vyjádří v tomto smyslu a následně bude eh, vytvořen nový útvar s tím, že v tuto chvíli pracujeme podle eh, původního rozhodnutí těch neexekutivních misí, kdy ředitel UMS byl ředitelem vojenské, útvaru pro vojenské plánování. Pokud jde o peníze, tak veškeré administrativní náklady, které souvisí s, se zázemím, eh, materiálním zázemím, eh, technologickým zázemím, to všechno přijde z rozpočtu pro fungování vnější služby. Pokud jde o operace jako takové, tak některé dostávají eh, prostředky ze společného financování, pak jsou zde náklady na eh, cesty, eh, komunikace a dojíždění do ústředí. A jak už zaznělo v závěrech rady, Řešení tohoto typu je prvním krokem. To jsme předpokládali, že se naplní a zrealizuje rychle. To znamená, že předpokládáme už teď, že to nemusí být řešení vynikající a dokonalé. Už v závěrech rady se to nakonec promítá, že MPCC, společné Eh, vedení koordinace je systém, který se bude podrobovat přeskumu zřejmě během jednoho roku poté, co se tento útvar ustaví. Nicméně ten přeskum nebude později než v roce 2018. Tak to vypadá stávající situace tohoto projektu. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a jsem eh, k dispozici, pakliže budete mít dotazy. Děkuji, já zahajuji dotazy. Pan Galer. Děkuji. děkuji pane Bušku a děkuji pane Dýne, děkuji za to, že jste mezi nás dorazili, děkuji, že také přinášíte dobré zprávy. Pokud jde o ustavení MPCC, máme už to druhé dvojče, máme CPCC, teďka nám ještě chybělo MPCC pokud jsem to správně pochopil z politického hlediska, tak to stále ještě není tedy úplně hotovo, eh, jelikož se to bude používat pro nevýkonné eh, mise, ale jsme rádi, že jste zde, lidi z praxe, experti a je dobré si udělat jasno v tom, co by se dalo zvládnout v případě, že bude existovat politická vůle. A my jako parlament bychom mohli vyvinout určitý tlak na uh, exekutivní složky členských států v tomto smyslu, aby eh, Evropská unie měla k dispozici útvar tohoto typu pro případ, že bude potřeba čelit hrozbám. Je to poměrně symptomatické, když popisujete, jak těžké bylo najít Eh, název eh, pro operativního velitele, aniž byste ho nazvali operativním velitelem. Proč ho nenazvat tak, jak to opravdu má být? To je opravdu trapné, že... A vlastně ani nevíme, jestli to tak je. Já doufám, že to se to netýkalo mé země. Možná ten odcházející člen Evropské unie s tím měl problém, aby se uh, operativní velitel jmenoval operativní velitel, to jsou ty, ty drobnosti, v kterých je někdo ochoten se eh, jak si hrabat, ale já zodpovím tedy jasně, operativní velitel bude i ten, kdo bude mít zodpovědnost za eh, provozní náklady a výdaje, to si myslím, že je oblast, kde my jako parlament jsme vždycky hovořili velice jasně, pokud jde o požadavky u mise Atena jsme chtěli to rozšířit velice, chtěli jsme, aby členské státy byly dostatečně v tomto štědré, co se týče zajištění finančního zázemí, tak, aby bylo možné realizovat výsledky. My se tak se chce zeptat, jak ta debata probíhá dál. Vy jste tedy přímo lidi z praxe, tak se chci zeptat, jak byste vyhodnotili disponibilitu a nasazení členských států, pokud bude tedy vůle rozšířit dál misi Atena. Jak je to mezi vojáky samotnými a jakým způsobem rozvíjíte dále politickou debatu na toto téma, ať už třeba na úrovni rady. Je zde nějaká naděje nebo nějaký předpoklad, že dojde k nějakému rozšíření tohoto typu? V červnu zřejmě přijde další rozhodnutí, potom ale možná přijde další rozhodnutí které by mohlo nakonec vést k rozšíření pole působnosti Mesátana. Děkuji. Děkuji, prosím, paní Lézing. Já budu hovořit německy. Okay. Um, ich hätte... Já bych eh, měl nejdříve otázku na pana Dýna. V debatě o z řízení evropské zahraničního servisu eh, byly také zaznívaly eh, varovné eh, hlasy proti propojení toho krizového řízení vojenského a civilního. Toto propojení se trošku mění, zejména Eh, pokud se eh, týče eh, toho, té civilní části, pokud se do civilní krize zapojí také vojenské elementy. To je vlastně otázka, jestli tomu tak skutečně je. Dále jste řekli, pokud jsem to rozuměl správně, že třeba v Mali, že by bylo dobré, kdybychom tady měli jednotné označení EU. Znamená to, že se dnes nerozlišuje mezi aktéry civilních operací a vojenských aktéry? E, pokud by to tak bylo, asi bych připomněla afgánskou zkušenost před lety, e, kdy jsme tam přizvali přizvali nevládní organizace, které se vyjadřovaly v tom, že nevýhodou pro ně je to, že už nejsou vnímány jako nevládní organizace. A e, také v podstatě musíme počítat s tím, že e, dejme tomu může dojít také k bojovým střetům, pokud e, mise nebude vhodným způsobem deklarována to se tedy třeba může stát, že eh, vojenští aktéři budou používat eh, automobily eh, k Červeného kříže, aby se vyhnali, vyhnuli napadení. Čili jak to vlastně je s tím označováním a jaký to má vliv? Děkuji, pan Zemka. Já bych rovněž rád poděkoval oběma hostům za tyto zajímavé informace a rád bych řekl, že je optimistické, že pokud jde o mise, které implementuje Evropská unie, že v tom tunelu na konci již vidíme nějakou známku zás blesk světla. Já si pamatuji, protože toto není naše dnešní první diskuze, ten zásadní problém na úrovni EU byl vždycky na poli koordinace. Já si myslím, že je dobře, že pokud jde o SVČ, že se tam vytváří určité jednotky, které budou zodpovědny za plánování a zároveň za realizaci misí. Myslím si, že je to správná cesta, protože všichni o tom takto v Unii hovoří. Je důležité, aby toto vlastně by měla být, eh, mělo, mělo být hlavním úkolem Ovšem v minulých letech to byla spíš taková nezbytnost. A nyní otázky, abych to trošku upřesnil. Pokud jde o většinu evropských misí, jejich důležitost je v tom, že právě mají ten civilně vojenský charakter. A to si myslím, že je obrovsko obrovským trumfem Evropské unie. Pokud je tomu tak, tak je důležité popsat i vztah mezi tou civilní části a vojenskou části této mise. A pokud jsem teda správně porozuměl to, o čem jste hovořili, tak by to znamenalo, že každá mise by měla mít svého ředitele a to je podle mého názoru správné. Pokud tomu tak bude, jaký bude vztah mezi vedoucím takové mise a operačním velitelem. Kdo je odpovědný za co a pokud dojde k nějakému závěrečnému rozhodnutí, kdo dělá toto konečné rozhodnutí, protože tento vztah je zásadní. A druhá otázka. V návaznosti na to, o čem se zmínil pan Galer, i to bylo velice důležité. A to jsou naše schopnosti. My sice hovoříme o strukturách, ale proto, aby tyto struktury fungovaly dobře, potřebujeme dovednosti civilního i vojenského charakteru. Takže bychom neměli tvořit takové ty možnosti či schopnosti na úrovni celé EU, protože naše filozofie evropských misí je založena na tom, že využíváme schopnosti jednotlivých členských států. Když hovoříme o rozpočtu, projektů na následující léta, pomalu už o tom hovoříme v Evropské unii, tak již začínáme hovořit o možných prostředcích například na bezpečnosti politiku a proto se chci zeptat, zda v rámci této diskuze ohledně bezpečnosti EU bychom si měli bychom si měli i jasně říci, že v některých oblastech nemůžeme spolehat pouze na to, co, o čem nás informují a co deklarují eh, členské státy, protože od deklarací k realitě je často daleko. A třetí dotaz. Kde máme největší problém, pokud jde o tyto schopnosti a dovednosti? Kde máme kritickou situaci, kde nám chybí tyto schopnosti na úrovni EU? Děkujeme. Pan Buchner má slovo. Děkuji Chtěl bych se připojit k oběma předřečníkům. Já musím říct, že osobně mám určité eh, potíže s tím, eh, že eh, u nás máme titul Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku. To znamená, že je to všechno v jednom balíku, ovšem v podstatě v jakési úrovni se to musí rozdělit. Mě by tedy zajímalo, jak vypadají eh, struktury hm, tedy podřízenosti, kde je to rozdělení a jak vlastně eh, potom to vypadá, tady to velení, ty velitelská struktura eh, na úrovni vojenských příspěvků jednotlivých členských zemí. Čili v podstatě, jak tady vypadá ta velitelská struktura. Oh, there are no further questions. Tak další otázky tady nemáme. Já bych chtěla připojit jednou otázkou. Ještě k těm připomínkám, proč vlastně vytváříme nové struktury. Jaké typy nových struktur vytváříme a jakým způsobem to implementujeme. K tomu ještě jeden dotaz, možná takový obecnější dotaz. Často zdůrazňujeme potřebu zamezit duplikaci tohoto úsilí na to, jakým způsobem se tomu chceme bránit. Dávám vám slovo ve stejném pořadí. Takže nejprve pan ředitel Dean, a poté pan admirál Guško. Děkuji, já se nejprve vyjádřím k tomu, co říkala paní Lézenk. Já jsem to možná neřekl správně. Já mám i zkušenost z Afganistánu a chápu, co říkáte. Já myslím, že naše mise musí být více navázány, ne, nesmí být vždycky mm, eh, tak roztříštěné někdy, ale jsou uh, roz, eh, jsou dané důvody pro tu určitou samostatnost a oddělenost, a tak tomu bylo i v Afghánistánu. Někdy jsme podrobováni kritice, někdy se říká, že jedni jsou ti hodní, ti druzí jsou ti špatní, ale nechtějí někdy se, jak se někteří obracet právě na tu vojenskou část a myslím si ale, že ta synergie, synergická činnost, ten synergický efekt by měl být trošku uh, optimalizován, jsou tam společné rysy a to nejenom na administrativní úrovni a proto to navrhujeme takto. Jsme určitá rodina, měli bychom tedy mít určitý společný vstup a určitě bychom měli využívat synergického efektu, ale jsou tam určité uh, paralely, kde zase uh, určitě to fungování pojede trochu dvoukolejně. My v tuto chvíli ještě nepředpokládáme, že bychom začali využívat všechno dohromady, včetně vozového parku, ale nechceme nic jako rozděl a panuj. Pokud jde o velitelskou strukturu, a ty závěry rady jsou v tomto dostatečně jasné. Hovoří se o posílení spolupráce a synergického efektu s tím, že ovšem velitelství jako takové by mělo zůstat samostatné. Na té civilní straně se to určitě nezmění vůbec. Možná se změní název, název velitele, název různých postů, ale jako ředitel útvaru pro civilní vojenství, tak se domnívám, že tomu budeme nadále říkat operativní velitel. To jsem já. Mám ústředí v Bruselu a na bojišti jako takovém je samozřejmě velitel, který provádí tu operativní velitelskou činnost, ale je velitel, který řídí útvar uh, civil capability. A jak už říkal pan Galer, Není důvod opravdu tomu říkat jinak, než jak to je, proč to nenazývat pravým jménem, to máte pravdu. Ale pokud jde o to, abychom zachovali tu určitou povin, podobnost, tak se snažíme zachovat to operativní velitel MPCC jako operativní velitel CPCC. Potom není žádná potíž s tím vyznat se v tom, kdo je kdo. Domnívám se tedy, že ředitel MPCC je vlastně operativní velitel MPCC. To bude někdo, kdo bude jednat s CPCC a já budu dodávat zprávy v určitých intervalech. A myslím si, že už nadešel čas, abychom se poučili z chyb minulosti a Valdemar vám ještě více vysvětlí to, jak bychom to chtěli v praxi realizovat, jakým způsobem bude ta vojenská část fungovat. To velitelství je velice důležité. MPCCC nesmí nijak zasahovat do struktury CPCC. Ani naopak. Myslím si, že tam bude jasná oddělenost. Vojenská struktura a civilní struktura. A ten překryv bude v právě v tom, když vznikne logistika, a nábor, a nákup a podpůrné služby. To všechno dohromady v jednom útvaru. To bude společná struktura, o tom hovořil Valdemar. Na tom budeme pracovat a dokončíme to v eh, odpovědící čase. Tím pádem budeme mít určit, určitou formální strukturu z dobrých důvodů nic určité služby bychom tedy měli sdílet, tak jak to bylo v minulosti, ale e, otázka velitelství bude nadále oddělena. Děkuji. Thank you very much. So... Děkuji. Já začnu otázkou Mesatiana a možnosti společného postupu, což by mohlo pomoci. Je to v rukou Evropské unie. V tomto konkrétním případě si myslím, že se velice rychle přibližujeme eh, té nekonečné historce a nekonečné debatě o eh, evropském bojové jednotce. Každopádně se domnívám, že tato mise úspěch z vojenského hlediska je funkční a je připravená v pohotovosti. Existuje dobrý systém a pokud bude existovat i vůle, tak je možné ji využít. Problém je ale mimo tu vojenskou část problematiky. Pokud jde o společné financování, tak to by se zlepšit mohlo, to je pravda a ta debata ale nadále probíhá a výbor pro Aténa velice usilovně pracuje na nových návrzích, pokud jde o společné financování, to by šlo rozšířit. A pokud jde o tu, ty bojové jednotky, tak by bylo možné použít eh, společné financování pro jejich přípravu, nikoli pro jejich nasazení, to je v tuto chvíli na národních státech. My eh, trochu hovoříme o širším působení společných sil. Hovoříme v tuto chvíli o ústředí eh, komunikace. Máme ještě několik dalších myšlenek a námětů. Myslím si, že by se to zlepšit mohlo. Mohlo by to zlepšit i dostupnost a nasazenost. Eh, myslím, že jste pan Semka říkal něco o evropské armádě. Možná to nebylo až takhle přesně řečeno, ale ten pojem jako takový zazněl. Máme evropské bojové jednotky k dispozici evropským účelům. A myslím, že můžeme i říci, že máme evropskou armádu, která je částečně nasazena v některých zemích. Potřebujeme velitelství, které by mohlo tyto jednotky využít a pro společné účely nasadit. A já doufám, že to bude fungovat. Pokud jde o zkušenosti, a Ken už o tom hovořil, existuje stále ještě rozdíl mezi velitelstvím vojenského tvaru a civilního útvaru. My budeme, budeme usilovat o společné koordinačně podpůrné zázemí. To ano, ale souhlasím, že je třeba stále oddělovat na bojišti samotném civilní a vojenské složky. To je zcela zřejmé. Když třeba hovoříme a jednáme s OSN, tak oni chtějí jednat s EU, ne s NATO a my zvažujeme různé možnosti, jak na to. Takže zde potřebujeme zachovat tu jasnou dělící čáru mezi civilní a vojenskou složkou. Pokud jde o vztah mezi těmito dvěma složkami, tak já si myslím, že je jasné, že velitel mm, civilní mise zapovídá za tu civilní část a samozřejmě musí provádět další koordinaci v jiných oblastech. To je zřejmé a takhle vypadá ta myšlenka. Já jsem se dotknul eh, otázky společného zázemí Evropské unie, Common Capabilities for European Union. To je něco, co by mělo být v pohotovosti k dispozici pro Evropskou unii. Existuje dohoda využít prostředky Evropské unie v tomto smyslu. A mm, Ken už hovořil o těch eh, strategických eh, možnostech, jako, je, jako, jako jsou hlídky na moře, jako je doplňování paliva ve vzduchu, jako jsou další možnosti společné spolupráce. Uh, ale v podstatě nám jde o to samé. A v těchto věcech uh, pracujeme podobně jako na to. A co se týče vozového parku, tak i to by mohla být možnost pro budoucnost, abychom vylepšili celý tento systém. Pokud jde o strukturu a ústředí a společné kontrolní systémy, tak máme pět členských států operativní strategické jednotky Německo, Francie, Řecko, Itálie, Spojené království. Máme tedy něco, co už funguje a musím říct, že to je téměř v pohotovosti, téměř k dispozici. Schválně říkám téměř, protože V podstatě je to prázdná schránka, je to infrastruktura, která je připravená, ale bude potřeba ji personálně obsadit a následně spustit. Spustit operativu z ústředí tak, aby byla tato jednotka připravená a k dispozici. Existuje zde eh, návrh MPCC, který by mohl eh, fungovat. Takže my, když to identifikujeme, když plánujeme nějakou misi. Celý ten proces v podstatě začíná tím, že se že plánujeme, připravujeme lidské zdroje. No a poté vlastně to ústředí musíme nějakým způsobem aktivovat a to potom funguje na každodenním základě a právě proto samozřejmě my hledáme něco permanentního, co by nám pomohlo plánování a vedení těchto misí. Čili zatím to je neexekutivní záležitost, ale závěry rady obecně řečeno hovoří o permanentních kapacitách plánování v této oblasti pro všechny mise tohoto charakteru. To znamená, že by to pokrývalo veškeré spektrum našich operací, misí EU do budoucna. A to, aby jsme teda nedupli, aby nedošlo k duplicitě těch aktivit na úrovni NATO. Víte, my tam máme 31 lidí, polovina eh, z nich eh, má dvě role, čili co na, dovedete si vůbec představit, aby tam došlo k nějaké duplikaci, to prostě není možné. Toto je něco, co máme pouze k dispozici pro evropské účely. To prostě nějak vytvořit shape eh, tak, jak to vypadá například 100 lidí v Somálsku nebo 120 nebo přibližně podobné číslo v Káru a tak dále. Čili to jsou pouze, pouze zaměstnanci a personál, který se využívají pro naše mise. Dobře, druhé kolo. Pan Buchner by chtěl vystoupit a já rovněž. Děkuji vám. Když eh, zmiňujete tyto struktury, když eh, oznamujete, eh, tedy zmiňujete tyto eh, struktury, mám tedy problém s tím, že podle smluv v Evropě a v praxi nemá parlament žádnou, žádné slovo v bezpečnostních a zahraničně politických otázkách. Pokud se etablují nové struktury s takovými to pravomocemi, eh, zesiluje se demokratický deficit. Je eh, základním rysem každé demokracie to, eh, že veškeré vojenské akce se musí schválit parlamentem. Oh, my comment... Uh, Pane admirále, ať už je to malá či velká struktura, za to vyžaduje nějaký právní rámec. Spíše bych řekla, že je to funkční než právní otázka. Nebo otázka samotného šejpu ale teď jsem nemyslela, teď jsem, mysl, teď jsem nemyslela shape na to, ale spíš shape s, s malým písmenem. Shape, čili toho, to je moje obama. Musíme zabránit duplikaci, pokud jde o funkčnost. I z právního hlediska. I toto je oblast, kterou bychom měli dále analyzovat, abychom zajistili to, že k duplicitě opravdu nedochází. Myslím si, že tím jsme vyčerpali. Ještě jeden dotaz. Děkuji. Paní předsedající. Já jsem nechtěl vystoupit. Nemohu si pomoct, protože zde slyším mnoho technických, právních termínů. A zároveň například v současné době to, co vidíme ve válce v Syrii, já to vnímám osobně jako absolutní nedostatek nasazení ze strany EU. Já tam nevidím nic, o co jsem žádal od mého začátku působení v Evropském parlamentu nějaký solidní, robustní evropskou zahraniční politiku, která by byla založena na eh, tom obrovském množství našich občanů, půl miliardě občanů, ekonomických eh, pilířích, které by mohly hrát zásadní roli a zamezit té proxy válce, která tam probíhá. Samozřejmě, že je fascinující, když vás poslouchám, co by jsme mohli udělat ještě v rámci koordinace nebo aby nedošlo k zasahování či duplikaci podobných subjektů v oblasti obrany. Já ale z mého hlediska to, co je pro mě důležité, je mít někoho, kdo má za sebou celou tu sílu Evropské unie, kdo může hovořit tímto hlasem, kdo může profitovat, teda kdo může těžit z této síly a vystoupit proti těm, kteří profitují na této válce. Do roku 2015 jsme dokonce ani vůbec si neuvědomili, že nějaká válka v Syrii probíhá než první 100 tisíce uprchlíků začaly do Evropy přicházet a najednou jsme zjistili, že se tam něco děje v tom našem blízkém okolí. Já opravdu neznám řešení, to pouze tak nějak eh, zde bez ukončené věty dávám jaksi do éteru a poprosím vás o odpověď. Takže, pánové, no samozřejmě my se všechny tyto připomínky veme k srdci. Ano, samozřejmě já nejsem velitel, já jsem politik, já opravdu nemohu eh, k kolegovi na té odborné otázky odpovědět. Jistě pan já o tom budu informovat u nás naše generály. A pokud jde o strukturu, my jsme o tom měli hovořit, ovšem pokud jde o rozhodovací procesy a deployment nebo uplatňování, tak samozřejmě tomu tak, tak tam ty změny nebudou MPCC, prostě bude tam pouze jiná změna, pokud je na, určitá změna obelení a řízení, ale ne pokud jde o strukturu těchto misí, alespoň ne v té první etapě. Děkuji. Víte, pro mě je zase obtížné reagovat na politické otázky. My se často zaměřujeme na technické věci a já bych u toho asi zůstal. My neděláme takové to úplné plánování pro nouzové situace, ale pokud jde o, pokud jde o vojenské strategické volby a možnosti, tak to dělá eh, vojenská složka Evropské unie u všech krizových situací. A poté je na managementu, aby zhodnotili, zda je to realistické, zda hm, to mohou implementovat, zda bychom měli investovat do dalšího plánování, protože toho prvotného plánování jde pouze o nějaké zhodnocení celé situace. A až poté dochází k tomu, k té přípravě rámce pro tuto krizi, poté to je konops, poté to je konkrétní plán, čili skutečně poté až následuje mnoho úsilí, než vůbec dojde k tomu politickému rozhodnutí. Čili my se skutečně podíváme na tu realitu, co je na stole a co je možné. Děkujeme. Vážený pane řediteli, vážený pane admirále, my samozřejmě jsme si plně vědomí tak nějak eh, vašich pravomocí a oblasti, za které jste odpovědní a ve kterých můžete nějak eh, fungovat. My jsme nesmírně vděční za vaše příspěvky v rámci této rozpravy. Bylo to pro nás nesmírně informativní. Moc krát vám děkujeme. A tím si myslím, že můžeme ukončit tento bod na našem dnešním programu. Proto bych ráda ještě jednou poděkovala za nás, za všechny a popřála vám veselé Velikonoce.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 Uh, wishing you very happy Easter, I would like to conclude this meeting. Uh, I would like to thank uh, all members of secretariat. Dovolte rovněž, abych poděkovala všem členům sekretariátu, všem asistentům a všem, kteří nám pomáhali. Děkuji vám.